Ja, guten Morgen. Dobré ráno, milé kolegyně a milí kolegové. Dobré ráno všem. Všem přeji uh, šťastný nový rok, milé kolegyně a milí kolegové, milí zástupci komise, účetního dvora Evropské investiční banky. Doufám, že jste dobře zahájili nový rok. Já vám tady vítám, já vás zde vítám na prvním zasedání výboru pro rozpočtovou kulturu v roce 2014. Přeji vám osobně zdraví, mnoho zdraví a mnoho štěstí a evropským institucím, dámy a pánové, přeji zdravé finance. Nyní zahájím pořad jednání dnešního dne. Máme tady doplnění k pořadu jednání. Dohodli jsme se na tom, že vypracujeme stanovisko našeho výboru ke zprávě výboru Ekon, která se týká činnosti trojky. Před Vánocemi bohužel sekretariát Ekonu nám nedal k dispozici časový harmonogram a nyní se e, zjistilo, že to celé je naplánováno velice těsně, máme málo času, takže já tady navrhuji, abychom tady měli stanovisko ve formě pracovního dokumentu. Sekretariát by nás podpořil, pracoval by i v noci, a tedy pracoval v noci a e, nyní máme tedy k dispozici dokument. Já děkuji sekretariátu a na pořadu jednání to bude před schůzí koordinátorů. Co se týče samotné schůze koordinátorů, chtěl bych připomenout, že e, se předpokládá, že bude relativně krátká. Po této schůzi vás zvu Eh, na takovou malou recepci k příležitosti zahájení nového roku, kde bychom rádi si připili na nový rok s těmi, který, se kterými spolupracujeme a víme, že spolupracujeme velice těsně, že naše práce je obsáhla. Eh, tato malá recepce, tato malá sklenka vína se bude konat ve 12.30 po, jak doufáme, krátké schůzi koordinátorů, takže zvu všechny, aby zde zůstali. Pořad jednání je obsáhlý. Pokud tedy souhlasíte s tím, že to stanovisko ke zprávě o trojce tam zařadíme, tak je tímto pořad jednání takto pozměněn. Připomínám, že naše zasedání je veřejné, že je přenášeno na internetu, a že máme k dispozici tlumočení. A nyní bych zahájil proces udělení absolutoria. Je to bod 3 na pořadu jednání. Je to absolutorium souhrnému rozpočtu EU a dále 8., 9. a 10. ERF. Náš výbor je příslušný. Další výbory, poradní výbory je výbor DVA výbor pro rozpočet. Tam bude rozhodnutí bez stanoviska a já zde vítám paní generální ředitelskou pro operace mimo Evropskou unii Evropské investiční banky. Srdečně vám vítám, jsem velice rád, že jste zavítala mezi nás, paní Barton. A z účetního dvora zde vírám, vítám pana Davida Bostoka. Ještě jednou srdečně vítejte na našem výboru. Spravodajem je Jan Mulder, takže se ptám, zda si přeje vystoupit, či zda můžeme rovnou zahájit s vystoupením účetního dvora. Ano, takže předávám slovo zástupci účetního dvora. Eh, Není zjevné, zda se účetní dvůr již dostavil, zda je přítomen jeho zástupce. Takže navrhuji, abychom předali slovo přímo vám, paní Bartonová, prosím. Děkuji. Děkuji. Evropská investiční banka je samozřejmě eh, bankou EU a je také obsažena v Lisabonské smlouvě. Podle toho my také zaujímáme eh, velice seriózní stanovisko ke všem politikám EU. A v tomto rámci se také eh, účastníme procesu udělení absolutoria, i když to oficiálně není nikde požadováno. Je to pro nás příležitost říci vám o nedávném pokroku v oblastech, o kterých eh, vy jste v tomto výboru dříve jednali a mm, jakožto o oblastech důležitých pro vás. Já se chci podívat eh, trošku ještě se dále do minulosti než do roku 2012, což je období, které zpracováváme. Je to eh, období, které je velice důležité. Je to 50 let od eh, té doby, kdy se začaly um, financovat projekty v oblasti AKT, AKP. A 1300 projektů v 92 zemích byly takto financovány. To je 16,3 miliard eur celkem, včetně 53 eh, miliard v podobě grantů eh, na energetiku, 1,5 miliardu na pitnou vodu a zdravotnictví. To jen abyste měli určitou představu o rozsahu. Od roku 2003 Eh, operace v tomto regionu eh, fungují podle partnerské dohody z Kotonu. Financování zemí AKT, AKT eh, se financuje z Fondu pro rozvojovou pomoc a kromě vlastních zdrojů banky, které si půjčujeme na kapitálových trzích, se zárukou od členských států. Eh, nový vývoj z kotonu bylo, že země AKT eh, se také zaměřují i na eh, soukromý sektor a vytvářejí investiční nástroje. Je tady fond, který má své zdroje a obrací se na různé potřeby financování a také poskytuje záruky od dalších eh, investorů, včetně místních eh, menších investorů. Eh, škála produktů se také doplňuje o nástroje z EDF, které mohou být použity, aby vůbec projekt se realizoval nebo aby ho doplnil. V roce 2012 banka dále konsolidovala svou strategii s dalšími partnery a zdůrazňuje soukromý sektor, především malé a střední podniky. Soustředuje se na otázky energetiky, klimatických změn a také udržitelného energetického rozvoje. Zaměřuje se stále více a více na mikrofinancování eh, v tomto bankovním rozvoji a e, také se snaží mírnit dopady klimatických změn, zaměřuje se na klíčové oblasti regionální integrace. V roce 2012 e, celkové půjčky e, byly 41 milionů technické pomoci a také podpora úroků. 21 různých regionálních projektů bylo takto rozvinuto a také v minulosti jsme Eh, financovali další, kde jsme spolupracovali eh, s dalšími institucemi a 57% projektů bylo takto spolufinancováno, to je 119 projektů, které byly v roce 2000 od roku 2003 takto financovány zhruba čtvrtina, což je eh, také i naším cílem. Zhruba čtvrtina projektů tedy se zaměřuje na komponenty týkající se klimatických změn to je 22 celkové sumy na půjčky. Klademe důraz na soukromý sektor, podporujeme ekonomický růst, snižování chudoby v rozvojových zemích a zvýšili jsme eh, půjčky v nástroji financování, které má pokrývat rizika. Eh, v podstatě se to téměř eh, z zdvojnásobila suma na celkově 352 milionů. A to každým rokem po sobě. Celkově to představuje 3 miliardy. E, takovýto rozvoj umožňuje adekvátně podporovat nástroje pro investování a využívat peněz EDF k těmto cílům. E, chtěla bych hovořit o několika projektech, jen abych vám ukázala kam jsou ty peníze směrovány, především ve finančním sektoru. První příklad, který bych chtěla uvést, je mikrofinancování ve východoafrických komunitách, aby bylo možné podpořit eh, pod regionální mikrofinanční sektor. Tento projekt tady trochu inovujeme eh, tím, že nakonec ukážeme ještě malé video, abychom ukázali, kdo jsou koneční příjemci. A my odhadujeme, že celkem 90 tisíc pracovních míst je možné takto udržet prostřednictvím 30 tisíc mikropodniků. Další projekt který je nástrojem pro financování soukromých podniků v Keni, financuje eh, expanzi a modernizaci malých a středních eh, podniků v Keni. To je eh, velice důležité pro rozvoj ze střednědobého hlediska, protože je takto možné kompenzovat nedostatek pracovních míst. Očekáváme, že 50 tisíc pracovních míst bude eh, vytvořeno prostřednictvím 800 malých a středních podniků. A za třetí, nový postup působení oproti minulosti je využívání záruk na podporu projektů. Poprvé Pracujeme s IFC a financujeme eh, nový nástroj pro záruky malých a středních podniků, kde jde o sdílení rizika mezi bankami eh, dvě. Eh, velice často banky nechtějí v Africe na sebe brát riziko a proto je důležité sdílet toto riziko mezi několika bankami. Infrastruktura. Tady máme 360 milionů pro eh, různé projekty eh, infrastruktury. Je to 250 milionů, eh, které byly vynaloženy v celé Africe. 750 MW eh, jsou kapacity, které byly takto vytvořeny v výrobě elektřiny. Takže si dovedete představit eh, rozsah eh, tohoto projektu. Prostřednictvím těchto projektů 400 tisíc domácností i malých a středních podniků v venkovských oblastech budou poprvé napojeny na elektřinu a budou moci mít výhody z velmi efektivní a čisté energie, což rozhodně změní příležitosti v daných vzdálených regionech. Také v Kameronu jsou projekty, které podporují úsilí vlády eh, využívat eh, zdroje plynu a eh, vodní elektrárny a řešit problém sezónních výkyvů. Eh, jsou tady například projekty vodních elektráren na řece Fananga a to je velice důležité využívání celého tohoto toku řeky, eh, což je důležité pro celou řadu domácností v daném regionu. První eh, energetický závod při využívání plynu bude poskytovat levnou energii v daném regionu. Tady je tedy možné zajistit Eh, pracovní místa a také dodávat energii a podporovat místní rozvoj. V zemích po konfliktu je velice důležité eh, investovat, přitom je to ale spojeno s určitými eh, riziky. Je to otázka Liberie, Ghana některých dalších zemí, kde je možné propojovat energetické sítě těchto zemí. To má velký dopad na celou tuto oblast elektrifikace a také to snižuje e, cenu energií těchto velmi chudých zemích, což je velice důležité. Kromě těch 70 tisíc e, půjček je tady také technická podpora pro africké projekty, e, Tak vzniknul Svěřenský fond pro um, infrastrukturu mezi EU a africkými zeměmi. V roce 2012 160 tisíc projektů bude takto eh, rozvinuto a eh, veliká část z nich jsou právě energetické projekty, které mají nahrazovat zastaralé infrastruktury. A poslední projekt, který bych chtěla ještě zmínit, je eh, francouzská Polynézie. 7,5 milionů je tady půjčeno pro eh, vytvoření největší nemocnice eh, prostřednictvím eh, systému, který má zavést klimatizaci při využívání mořské vody. A teď bych ještě chtěla hovořit o pokroku, kterého bylo dosaženo Ehm, již za předchozích eh, příležitostí. Chtěla bych vysvětlit, že mám celou řadu podrobností o tom, co je možné očekávat jako výsledky eh, z činnosti banky. 2012 eh, byl první rok, kdy jsme začali měřit výsledky. To znamená, že jsme si změnili metodologii pro posuzování projektů a také Eh, pro vytváření zpráv o naší činnosti. Eh, první zpráva o výsledcích byla zveřejněna a eh, uvádí analýzu akcí, které byly schváleny během daného roku. A také to ukazuje, co bylo učiněno v minulosti, tady osm případových studií. To zopakujeme také letos, kdy budeme vypracovat zprávu o druhém čtvrtletí. Už teď se ukazuje, že tady je jasná selektivnost při vybírání projektu, aby tady byla skutečně co nejvyšší přidaná hodnota u zvolených projektů a aby se dosáhlo cílu, které byly schváleny s partnery. A e, samozřejmě my se můžeme ještě dále poučit z těch pilotních projektů v roce 2012 a já myslím, že budeme muset i nadále ještě zlepšovat metodologii měření výsledků e, máme příslušnou pracovní e, skupinu, která se zaměřuje na otázku těchto výsledků. Otázka transparentnosti je velice důležitá. Je to oblast, kde často jsme vyzýváni, abychom udělali ještě více. Velký krok vpřed jsme udělali na podzim, kdy EIB se připojila k iniciativě o transparentnosti. Pracujeme se sekretariátem na e, normách, standardech. Já už jsem o tom hovořila minule. Jsou tady standardy, které je třeba aplikovat. Pracujeme s dalšími na e, stanovení vhodných standardů pro finanční instituce. A to Eh, bychom mohli vyhodnotit na příštím zasedání eh, výboru, aby bylo možné vidět, jak tyto standardy umožňují zveřejňování informací a srovnávání výsledku. Dále otázka politiky proti eh, podvodům, schválená v září, je to zveřejněno na webových stránkách Eh, my tedy i nadále zohledňujeme nové nástroje vypracované v bance od prvního zveřejnění, jako například politika whistleblowing a podobně, také otázka přehledu o integritě a podobně. Eh, máme také zvláštní eh, přístup, speciální přístup k ochraně údajů. Eh, pro je to velice důležité pro naše eh, klienty, protože poskytujeme jedno rozhraní, které je velice účinné a je možné eh, financovat větší projekty, zaměřit se na tyto postupy. Máme celkem 30 projektů v určité fázi rozpracování plus sedm nových v posledním roce. Zahnuje to regiony s Asie a také regiony východního partnerství, stejně tak jako země AKT. Pracujeme v mnohem užší spolupráci v oblasti programování, protože teď máme nový víceletý finanční rámec a společně s komisí a také s ESVČ Pracujeme v úzké spolupráci zejména při vypracování programu a AKT, abychom e, efektivním způsobem, jakožto EU, mohli udělat více e, a doplňo, navzájem se doplňovat. Jedna z klíčových oblastí je e, také pro diskutování s evropskými delegacemi otázky, kde umístit různé kontakty. Delegace eh, nám ne vždy poskytnou okamžitě eh, prostor, ale zaměřujeme se na eh, ty místa, kde už máme určité zastupně Kijev, Moskva, Santo Domingo a další, kde se také rozvíjí další aktivita. Poskytujeme v sedmi zemích financování pro místní zástupce, místního spolupracovníka, protože doposud místní zastoupení bylo omezeno. Tady je také agenda, která se nazývá Agenda pro změnu a sleduje dopady místního financování, aby sledovala další eh, přínosy. Tady je 500 milionů, eh, které byly schváleny na rok 2013. A já se domnívám, že to budou opravdu zajímavé projekty, o níž budeme tento výbor v budoucnu informovat a dále je to eh, eh, aktivity na podporu projektů eh, v regionální oblasti nám to umožňuje, abychom věnovali pozornost zemím, které mají největší potřebu. Eh, Bylo to obtížné v minulosti, abychom spolupracovali s chudými zeměmi, které postihly různé konflikty a katastrofy. Také očekáváme, že eh, posílíme takovéto aktivity v nových regionech a že se budeme věnovat stílení rizik a že budeme aktivně vyhledávat příležitosti spolu eh, s komisí a budeme spojovat naše financování eh, s financování z rozpočtových zdrojů EU. Chtěla bych říci, eh, že toto financování je nadále velice důležitým nástrojem a spolupracujeme v těsné eh, spolupráci s dalšími partnery a eh, budeme eh, tedy svědky pozitivních výsledků i v budoucnosti. V letošním roce máme jednu inovaci. Vy se mnohdy ptáte, co se odehrává eh, v oblasti finančních projektů. Eh, máme připravené krátké video, které vám naznačí, eh, co se odehrává v oblasti mikrofinancování ve východní Africe. A myslím, že někdo může zmáčknout příslušný knoflík, abychom se mohli podívat na to video. A možná, že nám to v budoucnu e, umožní interakci e, mezi námi a konečnými příjemci, e, že budeme mít příslušné mechanismy a že budeme mít společné parlamentní zasedání, kdy se budeme moci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 na pia nina biashara ya ba. Pesa yangu ya kwanza ku, kuanzia biashara nilienda kwa Kere Bank. Ile mkopo nilipata iko afadhali ni elfu kumi na tano elfu kumi na tano nikaweka kaduka kaduka, ikawa iko kadogo sana, lakini bado nikang'ang'ana tu nikamaliza hiyo kamkopo. Later on, I went back again to the bank, the Kera bank. They gave me a loan of 300,000.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 Dobře, děkuji vám to byl opravdu velice hezký snímek, sice to nebyla investigativní žurnalistika, ale bylo to opravdu velice zajímavé. Já vám ještě velice děkuji a chtěl bych říci, že tu stále ještě není zástupce Evropského účetního dvora a také nebude, protože se tam koná velice důležité jednání, které se týká eh, hledání nového předsedy Evropského účetního dvora. Máme proto pochopení a Eh, účetní dvůr je eh, nezávislou institucí, musíme to tedy akceptovat. A nyní dávám slovo členům našeho výboru. Nejprve dostane slovo pan zpravodaj Jan Mulder. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já jsem se, se zájmem dívala na tento eh, film a eh, znám tu situaci v Keni před pěti lety a eh, mohl bych téměř pokračovat ve svahilštině, ale já vás toho ušetřím. V každém případě to byl velice informativní film o Keni a pokud mohu něco navrhnout do bance, tak by se eh, měli pustit do řešení dopravní zácpy v Nairobi. V současnosti je to největší katastrofa, když se mi navštívíte, ale zpátky k Evropské investiční bance. Jak jsme již eh, viděli, jak to vyplynulo i z toho videa, eh, sleduje skvělou informační politiku a to také vyplývá z té dokumentace, kterou jsem obdržel. Bylo by těžké nalézt něco, co není v nepořádku. Myslím, že je to e, skvělý příklad úspěšného e, vývoje, alespoň podle e, mě dostupných informací. Myslím, že Nigérie je také takovým příkladem, kde by se věci nemusely ubírat dobrým směrem ale <clears throat> nejprve eh, tedy se zabýváme těmi úspěšnými výsledky. Přesto tu zbývá ještě celá řada otevřených otázek. V prvé řadě eh, když jde o interní audit EIB, tak auditorem je KPMG. A já bych se chtěl zeptat na ty zprávy. Jaká je politika banky v této oblasti? A potom mám ještě jednu obecnou otázku, pokud si dobře vzpomínám. Já už jsem vám říkal, že jsem sám působil v Africe. A vzpomínám si, že je tady e, velká spousta e, projektů, které podporuje e, Evropská banka, jiné banky a všechny se snaží nalézt správné projekty. Je to stále ještě tak, kolik projektů odmítáte, jak Jaký je počet a kolik projektů akceptujete a jaká je potom vaše spolupráce Světová banka tam působí jako hlavní bankovní instituce, ale když tedy provádíte výběr projektů, provádíte nakonec nějaké porovnávání. Eh, Módním nástrojem je mikrofinancování a eh, to, eh, ty vaše výsledky zní velice slibně, ale jsou tu nějaké rozdíly ve zdrojích, když se podíváte na projekty podporované Světovou bankou a také ty, které vy podporujete a a Africká banka. E, jaká je nakonec situace vzhledem k EIB, protože nejenom v případě e, Nigerie se to objevilo podezření, že docházelo k podvodům, anebo že některé projekty nebudou úspěšné. Investiční fond v případě Afriky. Jaká je ta multiplikace, z jaké úrovně začíná, navyšují se prostředky, jaká je e, situace vzhledem k tomu fondu pro investování. A je to tedy úspěšnost tohoto fondu a e, využívání dalších fondů v Africe, protože Evropský rozvojový fond eh, působí zejména v Africe. Jsou tu tedy nějaké rozdíly ve výsledcích? a jestliže spolupracujete s mezinárodními organizacemi v rámci Evropské unie, platí různé standardy, které uplatňují i další banky. A jaký je to hlavní rozdíl Domníváte se, že standardy Evropské unie jsou lepší ve srovnání s ostatními, protože my je musíme obhajovat. Mám ještě celou řadu dalších otázek. Fond pro rozvojovou pomoc měl mít 3,3 desetiny eh, miliard, které byly poskytnuty státům AKP. A kolik z nich eh, bylo zpětně vymahatelné, tedy jak se vedlo tomuto fondu v průběhu let. Investiční fond nebyl krytý, jak, eh, pokryt, jak víme tedy ze zprávy o rozvoje v oblasti soukromého sektoru. Víme to tedy ze zprávy z eh, března 2013. Když je tedy tento fond pro investování tak důležitý, proč nebyl začleněn do této zprávy. A potom eh, bych měl otázku spíše na někoho z Evropského účetního dvora, pokud by byl přítomen jeho zástupce. Jak provádíte kontrolu? Jak zachováte identitu EIB eh, e v tomto eh, nástroji financování? Poskytujete eh, prostředky jiným úřadům a jak je kontrolujete? Protože jsme toho svědky i u ostatních fondů, kdy mezinárodní organizace mají své vlastní kontrolní metody a tvrdí, že jejich eh, metody kontroly jsou nadřazené našim metodám a eh, říkají, eh, neklaďte příliš mnoho otázek, všechno je v pořádku, musíte tomu věřit. To se týká tedy těch smíšených nástrojů. Co se týče investování, tak se vám vede velice dobře. Máte tady ekvivalent půl miliardy eur je to mimořádné, je to běžné, mohli byste se k tomu nějak vyjádřit. A nakonec jsme slyšeli o rámci posuzování výsledků, kdy se domníváte, že nás můžete informovat o e, e, nějakém perfektním způsobu hodnocení výsledků kdy se domníváte, že nám budete moci poskytnout ujištění, že to je opravdu perfektní systém. Pane předsedo, myslím, že jsem vyčerpal všechny své otázky i připomínky a děkuji vám. Ano, děkuji vám. Chtěl by, prosím, ještě někdo vystoupit v tuto chvíli? Zdá se, že ne. Nejprve dám tedy slovo zástupci komise, kdo vystoupí za generální ředitelství DEVKO. Myslím, že je to eh, pan ředitel Roberto Ridolfi a potom McCree Scondi, kdo chce z vás vystoupit jako první vedoucí útvaru, protože můj ředitel nemohl přijít. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že první věc, kterou musíme uvést, je, že nástroj pro investování je velice důležitým nástrojem z hlediska komise, eh, protože podporuje soukromý sektor v zemích AKT. Komise eh, s uspokojením konstatuje, že dochází k pokroku v této věci, zejména v oblasti měření eh, výsledků. A nadále podporujeme EIB, aby bylo možné zajistit, že Eh, se dostavuje výsledek eh, těchto finančních akcí na podporu rozvoje. Snažíme se aktivně účastnit posuzování projektů předkládaných eh, tímto nástrojem a snažíme se zajistit návaznost na finanční akce Eh, které eh, se financují z Evropského rozvojového fondu. Pokaždé je eh, komise konzultována ze strany EIB a to je důležité, protože to bylo jedno z doporučení z roku 2010 při hodnocení v polovině období. Komise se tedy účastní, i když nemá hlasovací právo, v rozhodovacím postupu při využívání tohoto investičního nástroje. Chtěl bych zdůraznit, že ten rámec pro měření výsledku je velice důležitý, protože v rámci využívání evropské platformy pro blending je důležité pracovat na systému měření výsledků. Tato skupina vypracovala eh, postupy a pravidla, které je třeba používat také v jiných finančních institucích při finančních akcích, eh, kdy se na financování podílí také Evropská komise. Je tady velice důležitá koordinace mezi různými evropskými finančními institucemi eh, Využíváme také pokroku, kterého bylo dosaženo ze strany EIB v této oblasti a máme tím pádem e, obecný rámec, který nám dává obecný, kompletní přehled o finančních e, projektech, e, které financuje Evropská komise, či je spolufinancuje s dalšími institucemi. Na závěr bych ještě se chtěl odkázat na otázku pana Muldera Máte pravdu. Eh, není sice konkrétně mou oblastí eh, zaměřovat se na soukromý sektor, ale mohu říci, že eh, když soukromý sektor využívá finance z tohoto nástroje, je třeba, aby to bylo jasně také uvedeno a doufám, že tedy v příštím v příští zprávě je třeba takovýto odkaz uvádět. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Děkuji a nyní bych vás chtěla požádat, abyste odpověděla na otázky pana kolega Muldera. Já vám velice děkuji za otázky a budu se velice snažit a pokud se to eh, nepodaří, tak se k tomu můžeme ještě vrátit, protože to je celá řada otázek, co se týče odstranění dopravní zácpy v eh, Nairobi. K tomu se budu muset eh, ještě vrátit. My jsme hodně eh, financovali rozvojové regiony a co se týče Nairobi, tak takovou obci udržitelné dopravy, to bychom mohli podpořit. Jak hovoříte obecně o tom, že nic nebylo špatně, to je také náš cíl jak jsme ho prezentovali, ale někdy máme takový eh, pocit, že vy se domníváte, že nic není v pořádku a tak se tedy snažíme prezentovat, že eh, to jsou eh, peníze, které jsou podrobeny přeskupu. Tady je několik alternativ a také z hlediska finančního výhledu, tak je tady značný optimismus z hlediska dopravy a také e, potřebujeme soukromé e, finance, soukromý sektor a místní sektor e, se podílí vysokou měrou a tady je velké úsilí, ale někdy nejsou rizika správně vnímána a jsou <clears throat> kromí jednotlivé subjekty se do toho někdy e, pouští, ale my musíme velice obezřetně se snažit vyvažovat potřeby e, soukromého sektoru e, s nutností, aby to bylo udržitelné. Je pravda, že počet projektů, které selhaly, jsou nízké, kolem 3% a bylo dohodnuto, že v té obálce pro financování dopadů eh, se můžeme pustit do více rizik, eh, protože je to odůvodněné ale v současnosti eh, usilujeme o eh, správnou vyváženost. Je tu asi pětiprocentní zisk a asi budeme schopni třikrát recyklovat ty tři miliardy eh, do roku 2020, kdy bude třeba rozhodnout o tom, co má následovat dále. To je tedy velice důležitý typ financování, jak té otázce auditu KPMG já se domnívám, že to musí být na webové stránce rady. Nám je opravdu eh, velice líto, že tu není zasoupen účetní dvůr v rámci eh, třístrané dohody. Samozřejmě dělá audity a v uplynulých eh, letech se zpravovaly fondy v rámci africké infrastruktury a projektu a KT a my bychom si rádi vyslechli názor účetního dvora. V podstatě tu nejsou eh, pochybnosti. Účetní dvora má přístup ke všem projektům. To je takový eh, požadavek ve všech případech, kdy projekty podporujeme. Eh, účetní dvůr může zkoumat cokoliv a některé subjekty odmítají Eh, financování. A vy jste se ptal, jaká je míra zamítnutí. Eh, tady je tolik důvodů, něco se jeví jako velice eh, slibný projekt, přes toho nemůžeme financovat. A kromě otázek finančních rizik, které se mohou měnit v průběhu času, jsou důležité z hlediska udržitelnosti. Velice důležitým důvodem k zamítnutí jsou skutečně standardy EU já bych eh, eh, to takto nevyjadřovala. Je dostatek eh, projektů, které banka může podporovat. Jsou to projekty, kdy můžeme přijmout eh, z odpovědnosti finanční rizika. A to se týká i dalších financí. Já eh, eh, si myslím, že je tady stále ještě velký počet projektů, které mají potenciál z finančního hlediska. A co je nejdůležitější? Myslím, že to jsou dvě oblasti, kdy naše standardy, naše normy jsou nejpřísnější a má to značný dopad na financování. Za prvé, politika EU je přísnější eh, z hlediska životního prostředí a tak ke klimatických změn. A v loňském roce jsme měli tedy eh, energetickou politiku a cestovní mapu EU a zjistili jsme, že celou řadu případů jsme nemohli financovat. Specialisté je posuzovali fakta z hlediska klimatických změn jsou eh, v pořádku tyto projekty. Eh, dalším eh, důvodem jsou veřejné zakázky a to se dotýká komise. Velice často jsme zjistili, že ostatní finanční instituce, mezinárodní instituce tyto projekty mohly financovat, my ne. Takže musí to být souladu s evropskou politikou, s zelenými standardy. Eh, ty naše eh, standardy pro veřejné eh, zakázky jsou možná vhodné pro EU, ale ne pro jiné projekty. A potom ještě další oblast je ta, že jurisdikce není v odpovídající. Týká se to praní peněz, přeshraničních operací, je tu celá řada specifických oblastí a potom samozřejmě také otázka eh, přidané hodnoty, ale nedomnívám se, že by to byl velký rozdíl mezi námi a jinými mezinárodními finančními institucemi. Jistě eh, priority mohou být různé, eh, nástroje jsou různé, některé jsou rizikovější u nás, některé jinde. Myslím, že také komise se ptala na zprávu zprávu. Ptáte se, jak zachováváme identitu banky z hlediska eh, kontroly fondů pro blending. Platforma pro blending eh, se posuzuje, jak bude působit v budoucnu, jaké budou standardy, ale z pravidla tu bývá eh, účast více finančních subjektů. Jeden má vedoucí roli a nese odpovědnost. A finanční regulátor má plnou odpovědnost a e, komise to e, podrobuje tedy přísnému e, přeskumu. Takže ta kontrola je opravdu přísná. Také se ptáte na ekvivalent cash a položil jste velice jasnou otázku, která se týká eh, délky trvání projektů po dokončení, když eh, vidíme, že projekt eh, není přínosný ani po dokončení, tak poskytneme ještě doplňující zdroje a monitorujeme vývoj projektu ještě tři roky po dokončení. A myslím, že první projekt, kdy jste schopni eh, být svědky již dokončení za dva, tři roky a teprve později z toho vyplyn konečný přínos. Je to dlouhodobý projekt, ale již eh, vidíte, čeho bylo dosaženo na základě odhadů. A také se snažíme měřit výsledky starých projektů, i když jsme předem neprováděli odhady. Takže si myslím, že ty přínosy z toho vyplývají jasně. Tolik k otázkám komise, snad jsem to jasně eh, vysvětlila. Dobře, já vám velice děkuji. Dívám se, zda eh, ty odpovědi byly dostačující. Chtěl by, prosím, ještě někdo vystoupit? Není tomu tak? Jan, prosím. <clears throat> Díky, našla jsem ještě jednu. Eh, když se někdo jiný nehlásil s otázkou, tak eh, musím ještě vystoupit já. Eh, tedy ten investiční nástroj je to součástí auditu komise nebo je to součástí auditu jiného? Je to rozhodně součástí KPMG. Tady samozřejmě eh, kontrolorem je účetní dvůr, nikoli komise, účetní dvůr. Dobře, děkuji. Takže jestliže je pan zpravodaj spokojen s otázkami a nikdo další z kolegů se nehlásí o slovo, tak chci poděkovat paní Bartonové. Máme tady řadu zpráv, které pokrývají velkou rozmanitost eh, činnosti EU. A musím říci, že vaše prohlášení rozhodně bylo jedno z nejzajímavějších, eh, takže vám velice děkuji eh, za to, že jste sem přišla a odpověděla na naše otázky. Děkuji. Yeah, now today is, is a special day. It's a court of Ja, liebe Kolleginnen und Milé kolegyně a milí kolegové, pokročíme v pořadu jednání a dostáváme se k bodu číslo čtyři, to je udělení absolutoria ostatním institucím. V této souvislosti jsem byl právě informován, že zpravodaj pan Sonik bohužel nemůže být přítomen ale jeho spoluspravodaj Tamáš Deutsch zde je. A ještě připomínám, že e, zde mám, že bohužel zde také nemůže být e, přítomen příslušný odpovědný člen účetního dvora. Ale z ostatních institucí zde vítám jejich zástupce. Bohužel rada není schopna se vyjádřit z důvodu, které známe, ale za jednotlivé instituce zde vítám zástupce a prosím je o vyjádření. Leda, že by spoluspravodaj pan Tamáš Dojč si přál zahájit eh, toto téma svým vystoupením. Není tomu tak? Takže jako první zde vítáme zástupce výboru regionu. Kdo zde z výboru regionu je? Předal bych mu slovo. Ještě se nedostavil. Takže navrhuji, abychom začali Evropským ochráncem práv. Takže prosím pana Hardena z této instituce. Je to generální tajemník. Není zde? Je zde, dobrá. Tedy Prosím, máte slovo, prosím. Prosím je z vaší strany úvodní poznámku. Eh, děkuji, že mi dáváte slovo, pane předsedo. Eh, dovolte, abych eh, uvedl, že se zdá, že je problém s tlumočením. Já Eh, jsem eh, neměl tlumočení a myslím, že také někteří z mých kolegů by rádi měli tlumočení. Eh, chci hovořit o tom následném přístupu k hm, poznámkám, které se objevily v absolutoriu z roku 2011. Já se omlouvám, je tady pan Gerhard Grill z mé ten je ředitelem odpovědným za tyto záležitosti v našem úřadě. Takže eh, absolutorium z roku 2011 eh, tam obsahovalo eh, výzvu, aby se zohlednila míra rozhodnutí a dále, aby došlo ke zlepšení o 3% na 95,8%. Eh, oproti tomu procentu z roku 2011. Bod 9 usnesení se eh, týkal zacházení se stížnostmi. Je tady jasný nárůst eh, procenta způsobilosti těchto mm, stížností. V roce 2012 jsme provedli zásadní změny k postupu zpracování stížností. Dopad těchto změn byl značný. Procento rozhodnutí o způsobilosti během jednoho měsíce se zvýšil na 85 oproti více než 70 dříve. Cílové eh, číslo zůstává 90 a předběžné údaje ukazují, že se dostáváme ještě blíže e, k tomuto číslu za rok 2013. V roce 2012 e, jsme se zvýšili ze 70 na 85 Bod 10 usnesení e, apeloval na zkrácení doby šetření. V roce 2012 jsme se velmi přiblížili k současnému cíli 70 případů bylo uzavřeno během 12 měsíců, e, tedy bylo to přesně 69 velmi jsme se přiblížili k té 70. E, sledujeme e, i v roce 2014 tyto klíčové faktory a pravděpodobně si stanovíme ještě náročnější cíle. Musíme ovšem brát v úvahu, že 40 případů, eh, kterými se zabýváme, musíme eh, žádat eh, zde o stanovisko různých institucí, čili klademe otázky různým institucím, případně žádáme o doporučení a podobně. A je velice těžké složitější případy uzavřít během 12 měsíců a to i v případě, kdy příslušné e, instituce e, spolupracují a respektují příslušné lhůty. E, ve spolupráci s institucemi by většinou ovšem mělo být možné uzavřít případy během 18 měsíců. Bod 11 usnesení apeluje na lepší analýzu přidělení zdrojů, aby naše složky byly rychlejší a účinnější. My jsme se snažili provést první takovou analýzu na základě eh, organizační struktury úřadu. Nejsme spokojeni s výsledkem, protože to neodráží realitu, že většina toho, co děláme, je nutná v úzké spolupráci eh, mezi různými eh, útvary a složkami. Prostě ne, nemůžeme pracovat izolovaně. Proto jsme schválili jiný přístup, který vychází z osvědčených postupů jinde, e, například s Evropskou nadací pro řízení kvality. A výsledek je takzvaný operační rámec. E, v soukromém sektoru by se tomu asi říkalo podnikatelský model. Tato analýza eh, ukazuje, jaké procesy jsou nutné pro dosažení eh, příslušných cílů. V tomto rámci jsme již byli schopni eh, nově alokovat lidské zdroje a o 5 jsme zvýšili eh, složky používané pro šetření. Operační rámec eh, bude popsán v příští zprávě o naší činnosti. To bude k dispozici v březnu tohoto roku. A budeme používat analýzu o tom, jak eh, používáme své zdroje podle rozpočtu na rok 2014. Děkuji vám. Děkuji, pane Hádne panu generálnímu řediteli Gardenovi a nyní mám tady přehled. E, já se omlouvám, že jsem to, je mi líto, že jsem ten přehled neměl před chvílí, ale nyní tedy navrhuji, abychom společně provedli rozpravu k veškerým institucím, také proto, že nakonec jsme dostali stanovisko Evropského účetního dvora a jako další instituci udělím slovo hospodářskému a sociálnímu výboru. A vítám zde pana Alexopoluse, který je e, výkonným generálním tajemníkem. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, jak jste řekl, jmenuji se Alexopoulos a já jsem generálním tajemníkem. Vedle mě sedí Freddy Smet, který je ředitelem pro oblast rozpočtu a financování. Já jsem tedy aktivním generálním tajemníkem a e, postup e, jmenování nového e, generálního tajemníka eh, byl zahájen a bude trvat ještě několik měsíců. Chtěl bych učinit několik připomínek. Za prvé, Evropský hospodářský a sociální výbor eh, poskytuje značnou eh, transparentnost při předkládání svých financí, předkládá výroční zprávu, která mimo jiné zahrnuje i follow-up po ustezení udělení absolutária. o provedení kontroly ex post a dále. Za druhé vítáme e, připomínky účetního dvora ve e, výroční zprávě z rok 2012. E, zde nebyly shledány žádné pochybení a já jsem velice rád, že tento eh, silný kontrolní eh, rámec, který si e HSV eh, vytvořil sám pro sebe, funguje opravdu dobře. A také bych rád zdůraznil důležitost administrativní dohodě o administrativní e, spolupráci e, e, našeho výboru. Není to sice nic nového, ale je důležité zdůraznit jeho důležitost. Současná dohoda vyprší koncem tohoto roku k 31.12.2014 a měla by být obnovena. O jejím ob obnovení se již jedná, protože nám umožňuje dosáhnout značných synergií eh, spolupráce mezi evropskými institucemi. Za druhé bych se chtěl zmínit o tom, že probíhá jednání o dohodě o spolupráci mezi oběma výbory, tedy výborem regionu a Evropským hospodářským a sociálním eh, výborem a eh, na eh, straně druhé s Evropským parlamentem. Tato dohoda se týká spolupráci v politické a administrativní oblasti. Jsem přesvědčen, že bude k vzájemnému prospěchu Byro Evropského parlamentu začátkem prosince schválila návrh dohody a v příštím týdnu ho bude projednávat naše byro a e, týd, o týden později byro e, výboru regionu e, bude projednávat tuto dohodu, která má pokrývat politické a administrativní aspekty. V této dohodě, jak možná víte, se vychází z toho, že celá řada Eh, překladatelů bude převedena do Evropského parlamentu a bude vytvořena eh, no, nová jednotka, nový útvar eh, služeb pro Evropský parlament a dále pravidla odměňování členů. Po té, co Rada přijala 23. září. Rozhodnutí my jsme přijali rozhodnutí o provádění koncem listopadu loňského roku a nová pravidla odměňování a uhrazování výdajů členů se u, u, budou uplatňovat od 1. 1. 2014. To je prozatím vše. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Eh, Děkuji mnohokrát panu Alexopoulosovi za jeho zprávu a jako další instituce má nyní slovo účetní dvůr a vystoupí ředitel eh, z účetního dvora, který se bude týkat eh, a jeho projev se bude týkat otázek zprávy a přeskoumávání. Prosím, máte slovo. Děkuji, že mi dáváte slovo. 2012 to byl velice důležitý rok pro účetní dvůr, eh, protože to byl poslední rok strategie, eh, která byla uplatňována a eh, také jsme dosáhli řadu výsledků, které se takto mohly projevit. Uvedu některé hlavní body. Za prvé, jsou účetní dvůr tedy Eh, vyprodukoval řadu zprávu, kde se zlepšila kvalita, kvalita a eh, Hlavní partneři, uživatelé těchto zpráv také toto konstatovali. Dále se eh, zvýšila míra mm, přijímání doporučení ze stranu účetního dvora. Také je tady otázka využívání zdrojů. Velký počet pozitivních výsledků při dobrém využívání zdrojů. Uvedu příklad během eh, tohoto období 40 pracovníků z administrativy bylo převedeno do šetření. Eh, také jsme měli některé projekty eh, v oblasti výstavby či budov a kromě jasných úspor, kterých se nám podařilo dosáhnout, mohu říci, že nyní máme všechny své útvary pod jednou střechou, což má velice dobrý dopad pro fungování účetního dvora. A teď specificky k roku 2012. 2012 byl rok, kdy dvůr se soustředil na používání, na, na eh, pomoci Eh, při dosažení hlavních cílů na rok 2013 a dále. Zde jsme schválili deset stanovisek a dalších textů, které se týkaly hlavních balíčků návrhu legislativy, včetně společné zemědělské politiky, eh, rámcového programu pro vědu a výzkum až do roku 2020. Rok 2012 byl také rokem, kdy výsledek eh, dosáhl 20 eh, zpráv, eh, zatímco dříve jsme měli jenom 12. Také jsme se věnovali decentralizovaným orgánům a agenturám. Máme tady 50 zpráv oproti 29 eh, v době do roku 2009. Kromě toho, to byl také rok, kdy témata byla velmi různorodá. Eh, bezprecedentně různorodá. Uvedu některé příklady. Pokrývali jsme témata, jako je energetika, projekty účinnosti, eh, infrastruktura, podpora malých a středních podniků, eh, zdravotnictví nebo hygiena a podobně. Dostávám se tedy k tomu, jak Eh, probíhala eh, přímo práce eh, účetního dvora, tak jak to vyplývá z výroční zprávy. 560 účetníků pracuje v Lucemburku. Během roku 2012 jsme odvedli 6916 pracovních dnů přímo na místě. Přes 700 z nich to bylo mimo EU. Většina doporučení dvora, tedy účetního dvora, eh, dostalo schválení komise a 80 z nich bylo také realizováno. To jenom, abyste viděli účinnost naší činnosti. Otázka aktuálnosti či včasnosti našich zpráv. Tady jsme eh, dosáhli velkého zlepšení, kdy průměrný čas eh, potřebný pro vypracování zprávy v roce 2012 to bylo 20 měsíců, 25 měsíců to bylo v roce 2008. Nicméně eh, Účetní dvůr se snaží i dále zlepšovat tuto situaci při vyprodukování různých zpráv. To je klíčová prioritní oblast eh, pro oblast 2013 až 2017. V neposlední řadě eh, při řízení Eh, zdrojů bych se chtěl odkázat na tři konkrétní oblasti v činnosti účetního dvora. V roce 2012 jsme dosáhli velmi eh, dobrého procenta, 96% při využívání eh, rozpočtu. Dále, jak už jsem řekl, Říjen 2012 to bylo okamžik, kdy jsme dokončili stavbu, abychom se dostali všichni pod jednu střechu během tohoto období jsme museli eh, přestěhovat eh, veškeré eh, údaje dvora pod tuto střechu, což byla dosti náročná akce. A dále také většina doporučení interních právníků účetního dvora byla realizována. Pozitivní stanovisko máme od externího auditora, což dokazuje, že účetní dvůr veli, má velice dobrý řídící a kontrolní systém. Jsem k dispozici, um, odpovím rád na veškeré otázky, které můžete položit. Děkuji. Yeah, thank you very much, uh, Mr. Děkuji vám, pane Koliasi, za vaši zprávu za Evropský účetní dvůr. A nyní se obracím na pana Gomese, generálního ředitele Děkuji, pane předsedo. Já jsem generálním ředitelem pro finance a e, personalistiku v e, soudním dvoru a mám tady také kolegu, který zodpovídá za rozpočet. Především vám chci poděkovat za to, že nám dáváte příležitost eh, vám eh, něco říci o naší činnosti v roce 2012 a také prosím, abyste eh, omluvili našeho spolupracovníka, který bohužel dnes přijet nemohl. On toho velice lituje, protože vždy věrně každoročně přijížděl na toto projednání ve vašem výboru. V soudním dvoře bereme velice vážně úlohu eh, výboru pro kontrolu rozpočtu a také bereme velice vážně doporučení, která jsou formulována eh, v usneseních o absolutoriu. Jistě jste mohli konstatovat, že v dalších eh, zprávách o činnosti z roku 2012 bereme v úvahu doporučení, která byla formulována v rámci absolutoria z roku 2011. V rámci mm, snahy o transparentnost bych chtěl hovořit o dvou hlavních bodech. Především o využívání zdrojů, tedy zdrojů, které máme k dispozici díky rozhodnutí rozpočtových orgánů. A dále eh, chci hovořit také o jurisdikční práci. Pokud je o zdroje, velice stručně mohu říci, že naším hlavním cílem je využívat optimálním způsobem zdroje, jak lidské, tak finanční, se kterými se počítá v rozpočtu. Optimální využití z kvantitativního hlediska, protože máme míru využívání úvodu, které se blíží 99%, a také míra zaměstnanosti která se blíží 98%. Také jde o optimální eh, využívání zdrojů z kvalitativního hlediska, protože my jsme velmi rádi, že můžeme konstatovat, že účetní dvůr ve výroční zprávě za rok 2012 neformuluje žádné poznámky eh, k řízení v soudním dvoře to ukazuje, že tady dochází k dobrému fungování v oblasti jak řízení, tak kontroly v soudním dvoře. Pokud jde o využívání zdrojů, to je tedy vše. A nyní bych chtěl hovořit o právních aspektech činnosti soudního dvora. Hned úvodem bych zmínil dvě charakteristiky. Za prvé, dvůr eh, nemá žádnou kontrolu břemena práce či za vytížení Soudní dvůr nemá možnost eh, nějak filtrovat eh, případy, které jsou zde svořeny, rozhodnout se, že některé případy nebude zkoumat. Soudní dvůr musí se zabývat všemi eh, podněty, které se do soudu dostanou toto vytížení soudu za posledních pět let velice narůstá. Došlo k navýšení o více než 20 za toto období, to je 5% nárůst ročně v počtu případů, i když je pravda, že v roce 2012 došlo k velmi mírnému snížení počtu a to bylo ale velmi přechodné, protože již v roce 2013 došlo k velkému nárůstu počtu případů. E, tento nárůst je vyšší než 10% za rok 2013. To vše, bohužel, vede k obrovskému nárůstu počtu eh, případů, které jsou ještě v procesu řízení. Mnoho případů, které nám bylo předáno, se týká eh, právě těch eh, nevyřízených případů. Musím vám říci, že to je pro nás velká starost, bereme to velice vážně v posledních letech eh, došlo k přijetí celé řady opatření, aby bylo možné zlepšit účinnost, produktivitu a to takovým způsobem, aby nárůst eh, počtu případů nevedl k nárůstu eh, počtu nevyřízených případů či k prodloužení doby zkoumání případů. Řada opatření v tomto směru, jak už jsem řekl, může být rozdělena do tří skupin. Za prvé legislativní opatření či regulační opatření, to je otázka změny eh, statutu eh, soudu. V tomto smyslu už část byla realizována, například zvýšení počtu Senátu pro vyřízení případu. Další generální advokáti byli jmenováni v říjnu loňského roku. Přišel jeden nový generální advokát a v roce 2015 eh, to budou dva další. Dále je tady možnost vyřešit větší počet případů eh, bez zasedání soudu jen nařízením. A také se počítá se zvýšením soudců v tribunálu. Předložili jsme legislativním orgánům příslušný návrh v tomto směru. E, komise Jury Evropského parlamentu vyjádřila souhlas, rozpočtový výbor vyjádřil svou souhlas, ale bohužel e, tento návrh je nyní zablokován v radě, protože národní delegace se nemohou dohodnout e, na počtu nových soudců a na podmínkách jejich jmenování. Přitom je to velice důležitý aspekt, protože eh, v, u soudu dochází skutečně k zahlcení a eh, my bychom chtěli zvýšit kapacitu. Tolik tedy první skupina. Druhá skupina opatření, to je posílení eh, pracovních míst, které se přímo věnují zpracovávání případů. Rozpočtový orgán vyjádřil souhlas v roce 2013 s tím, že e, pracovní místa asistentů soudců budou přeměněna na pracovní místa právníků, což by umožnilo výrazně zvýšit kapacitu e, právní kapacitu Dále také eh, vzniklo v roce 2013 jedno nové pracoviště a generálního advokáta. A v rozpočtu na rok 2014 jsme získali ještě další eh, pracovní místa, eh, což lépe kompenzuje to, že nebyly jmenován, nebylo jmenováno 12 nových soudců. Jak jsem říkal, toto je ehm, opatření, které se stále ještě zpracovává. Toto nijak neovlivnilo eh, snížení počtu pracovníků tak, jak eh, to vyžaduje komise a také rozpočtový orgán. A to během pěti následujících let se každým rokem eh, snižuje počet pracovníků. V roce 2013 se snížil počet pracovníků o 20, v roce 2014 to bude opět o 20, ale, jak jsem říkal, toto nijak nesmí ovlivnit zvyšování počtu pracovníků přímo zaměřených na právní eh, činnost. A eh, třetí oblast se týká vyšší intenzifikace eh, počítačových technik, IT technik. Je tady především otázka dematerializace, tedy mm, systém e-Curia, což je elektronické zpracování a elektronická výměna textů mezi eh, jednotlivými stranami, subjekty. Odstraňujeme eh, tištění eh, textů na papír a to by opravdu mělo odstranit ty tisíce a tisíce stránek spisů, které jsou zapotřebí do posud. Eh, dámy a pánové, tolik asi zhruba to podstatné z mé informace. A na závěr chci ještě konstatovat, že jsme vždy dostávali velkou podporu ze strany parlamentu, a to jak od výboru Jury, tak od rozpočtového výboru, eh, abychom dostali prostředky, které Eh, potřebujeme pro posílení eh, kapacity eh, vydávání rozsudku a zlepšení našeho fungování. Já chci poděkovat Evropskému parlamentu za velké pochopení pro naše potřeby a doufám, že tímto vystoupením jsem dále přispěl k lepšímu porozumění mezi námi. Jsem k dispozici a rád odpovím jakékoliv otázky. Děkuji mnohokrát. Dále udělím slovo panu Štálovi, což je generální ředitel výboru regionu, který se již dostavil, kde ho máme a již ho vidím. Prosím, pane Štál, máte slovo. Pane předsedo, pane zpravodajivi, děkuji mnohokrát za možnost zde krátce popsat práci výboru regionu a Eh, představit odpovědi na otázky pana zpravodaje. Připomínám, že pan Pár, předseda naší komise Kafr, je rovněž přítomen zde v sále a rovněž velmi rád zodpoví otázky členů tohoto výboru. Za výbor regionů byl, nebo pro výbor regionu byl rok 2012 důležitým rokem, jak z hlediska jeho politické práce, kterou dále posiloval, tak z hlediska zlepšení a lepší efektivnosti zprávy, kterou rovněž sledujeme. Několik krátkých poznámek, které se týkají politické práce výboru regionu Eh, představím to proto, abychom měli jistý kontext pro to, jak eh, budu později vysvětlovat to, pro, za co se dávaly prostředky v rámci administrativy. Výbor regionu nadále zlepšil spolupráci s parlamentem. Jistě Existuje mnoho členů parlamentu, kteří spolupracovali v rámci politik, kterým se věnují s výborem regionu a byli tady přímo zapojeni do této práce. Měli jsme společné zasedání s výborem Evropského parlamentu, který s výborem REGI. Týkalo se to důležitého tématu a totiž přípravy legislativní úpravy evropských strukturálních fondů. Tady jsme měli úspou spolupráci, například společné schůze odborných komisí a také těsné kontakty se zpravedajem dále. Víceleté finanční plánování, to bylo také velice důležité téma, kde eh, výbor regionů úzce spolupracoval s parlamentem a dalšími institucemi. Výbor regionů rovněž eh, vybudoval síť, která má doprovázet realizaci strategie Evropa 2020. I zde jsme měli úzkou spolupráci s veškerými institucemi, zejména se institucemi zákonodárnými. Rovněž eh, v rámci Eh, ekonomické zprávy a řízení, které se buduje, jsme měli spolupráci s naším výborem a dokázalo se nám do procesu, dokázali jsme do procesu zapojit i regionální aktéry. Dále téma subsidiarita a téma smart regulation. Zde výbor regionů dokázal představit názory eh, místních a regionálních orgánů a zapojili do politické práce. Rovněž jsme spolupracovali s Evropskou radou, a to v rámci odpovídajících předsednictví rady. Zde jsme měli vždy odpovídající pracovní program, který vedl k tomu, že výbor regionu byl přizván radou či vyzván k vypracování stanovisek k tématům, které pro eh, tedy to konkrétní předsednictví byla důležitá. To je důležité si uvědomit, pro, abychom viděli, jakým způsobem tedy výbor regionu vydával své prostředky v roce 2012. Eh, zpráva administrativy našeho výboru musela podporovat politické aktivity výboru a proto jsme se snažili zlepšit efektivnost eh, naší zprávy. V dřívějších rozpravách o absolutoriu výbor pro rozpočtovou kontrolu již vzal na vědomí, že výbor regionů e, provedl zlepšení své vlastní zprávy, také tím, že poučil e, metodu CAF, tak, aby jsme zjistili efektivnost vydávání našich prostředků a prostředky vydávali více cíleně. Co se týče navýšení účinnosti, používání lidských zdrojů, tak zde výbor regionů převzal všeobecné pravidlo v tom smyslu, že veškeré útvary našeho výboru musí uspořit dvě, ušetřit 2%, 2% tím, že navýší produktivitu a že se personál bude dávat eh, v dispozici pouze pro oblasti, které tedy nemusely eh, ušetřit těch ty 2% a je to možné pouze z důvodu, kdy se jasně politicky zdůvodí, že to téma, ta oblast je tak důležitá, že nebylo možné na ní šetřit. Co se týká otázky, otázky nejistoty, která souvisela s indexací platů, to byla velká výzva pro naši instituci. 55 našich výdajů souvisí s personálem přímo. A e, tato nejistota samozřejmě vedla k velké nejistotě v oblasti platů. I navzdory tomu výbor regionů dokázal zlepšit provádění rozpočtu, ale e, skutečně ta nejistota v oblasti indexací platů byla obtíž, se kterou jsme bojovali. E, naše instituce je relativně mladá a v některých oblastech nemá správní, ještě nedokázala plně vybudovat správní kapacity, tak aby mohla efektivně pracovat. Proto má náš výbor velký zájem o interinstitucionální spolupráci. Spolupracujeme s Evropským hospodářským a sociálním výborem, kde máme některé společné útvary, společné služby. Tady jsme se snažili etablovat systém multilingvismu. Eh, Naše eh, byro rozhodlo, že zvolíme pro překlady takové postupy, které omezí požadavky na překlad, a což povede k tomu, že budeme muset být schopni mít multilingvismus, který bude efektivní z hlediska zdrojů, a to zejména v oblasti překladů, budeme naše zdroje využívat co možná nejefektivněji, což nám dovolí pokrýt nové oblasti politiky pomocí stávajících zdrojů, které již k dispozici máme. Zde je důležité, abychom i nadále budovali meziinstitucionální spolupráci a proto i naše politické instance se velice angažovaly o to, abychom i nadále spolupracovali i s Evropským parlamentem, tak abychom otevřeli nové možnosti navyšování efektivnosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát panu Štálovi. Eh, nyní zde chci podotknout, že rozpravu budeme mít ke všem tématům na konci a nyní máme další instituci Evropský ochránce údajů a z této instituce uděluji slovo panu řediteli Toxi. No. Děkuji, pane předsedo. Mě dnes doprovází paní Maria Sanchez López, která je vedoucí finančního oddělení a nás velice těší, že jste nás pozvali, abychom vás seznámili s tím, co jsme dělali v uplynulém roce. Já pracuji eh, pro eh, nezávislý orgán Evropského ochránce osobních údajů. Jsme tou nejmladší institucí, která byla založena v roce 2004 a e, příští týden oslavíme desetileté výročí existence. Doufám, že se k nám připojíte. My sledujeme instituce hlediska dodržování e, ochrany údajů při jejich zpracování a také poskytujeme poradenství legislativě, eh, radě a parlamentu. V lednu loňského roku jsme informovali tento výbor o tom, že byla přijata strategie na léta 2013 a 2014, abychom zohlednili eh, výzvy a stoupající objem práce. A Eh, informujeme o, o této strategii za rok 2013 a v příštím roce vám poskytneme více podrobností. Nyní bych se chtěl eh, zaměřit na to, co následovalo po eh, vašich doporučeních při eh, udělování absolutoria za rok 2011. Co se týče doporučení číslo 5 v roce 2009, eh, účetní dvůr doporučil systém eh, monitorování situace personálu. My jsme eh, v roce 2010 uskutečnili takovýto systém a zpráva za rok 2012 eh, účetního dvora se vyjádřila k tomu, že jsme přijali opatření, abychom zmírnili rizika a účetní dvůr eh, tu nespatřoval žádné slabé stránky. Co se týče bodu 6 tohoto usnesení o absolutoriu, naplňování rozpočtu se zlepšilo z hlediska hlediska eh, eh, prostředku k platbám, ty se oproti předchozímu roku 2011 eh, změnilo na 81,5. Co se týče doporučení 7 a 8, usnesení provádění rozpočtu z hlediska pladeb se také zlepšilo. A to je výsledek značné konsolidace rozpočtu. E, používáme od roku 2011 také nový e, nástroj přeskumu rozpočtu. E, měli jsme 95,3 procenta oproti předchozímu 89,6% v roce 2011. Co se týče bodu 12 usnesení, pane předsedo, jak jsem již řekl, přijali jsme strategii na léta 2013 a 2014, která zahrnuje eh, určité cíle a také indikátory, které nám pomohou sledovat naši činnost hlediska využívání strojů. Chtěl bych se v tomto ohledu zmínit pouze o tom, že nám velice eh, pomohly zkušenosti ombudsmana i účetního dvora, eh, které navrhly takovéto klíčové indikátory. Eh, budeme Eh, ještě podrobněji informovat o těchto indikátorech, ale byste měli určitou představu. 90% to bylo v roce 2013 při provádění eh, rozpočtu. My jsme dosáhli 90,3 a ještě dvě poslední připomínky, pane předsedo. V prvé řadě uh, v návaznosti na informace, které jsme poskytli tomuto výboru v loňském roce, podařilo se nám konečně zavést systém eh, řízení jednotlivých případů, který jsme zavedli v loňském roce. Vyžádalo si to určitou dobu, než jsme eh, zajistili záruky eh, minimální ochrany údajů a když byly zavedeny, Podařilo se je se převést tento systém eh, do eh, plné funkce. A ještě poslední připomínka, pane předsedo, eh, co se týče DAS na finanční rok. Účetní dvůr nemá žádné výhrady, které by vyplývaly z audiční činnosti z hlediska spolehlivosti našich eh, výkazů a naší eh, výroční zprávy. Děkuji vám. Ano, děkuji vám, pane Doxy. A v neposlední řadě dávám slovo panu řediteli eh, Krispovi za eh, Evropský účetní dvůr aby nás seznámil s zjištěním Evropského účetního dvora ve vztahu k ostatním institucím. Dobrý den, dámy a pánové. Nejprve bych vám chtěl eh, poděkovat velice šťastný a úspěšný rok 2014 jménem Evropského účetního dvora. Já se omlouvám, že celá řada našich členů se dnešního jednání nemůže zúčastnit. Eh, dva eh, ředitele a ještě další mohou zodpovědět na vaše otázky. Tato kapitola jako vždy eh, patří eh, k těm, které eh, vám poskytnou velice hezký obrázek. Míra chybovosti je Eh, hlava, ale je třeba zdůraznit, že došlo k dvěma zásadním změnám v našem přístupu. Eh, za prvé eh, vychází to ze změny harmonizace politiky, způsobu, jak řešíme chyby v oblasti veřejných zakázek. Z pravidla jsme se dívali na tuto oblast jako oblast s nízkým rizikem a se změnami v metodice posuzování chyb procesů zadávání veřejných zakázek eh, se dostáváme do situace, že kvalifikujeme tuto eh, kapitolu a tak jsme přijali odliš, e, přístup, kdy posuzujeme e, tyto příklady e, faktorem 3. To, ty vzorky, takže je to stejná situace kdy dáváme ujištění o výdajích v této oblasti dále, co se týče e, důchodu, pladeb, dále výdaje na komunikaci a IT v každém případě byl proveden audit a my jsme v oblasti zadávání zakázek nenalezli žádné eh, chyby. Jediné, co jsme eh, zjistili, se týkali systému a rozhodli jsme se, že nemůžeme každý rok posuzovat všechny systémy, budeme tedy postupovat podle jednotlivých institucí a eh, provedli jsme tedy průzkumu dvou institucí, je to parlament a rada jako v předchozím roce. Výsledky jsou pozitivní, můžeme říct, že ty transakce za rok 2012 byly řádné a v pořádku a v také co se týče sociálních eh, výdajů. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, děkuji vám. Vyslechli jsme si zprávy za jednotlivé instituce a také zprávu účetního dvora. A nyní mohu dát slovo spolu zpravodaji eh, Tamáši Dojčovi. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, jak již řekl pan předseda ve svých úvodních slovech, je toto první zasedání našeho výboru. Chtěl bych proto všem přítomným poslancům i zástupcům evropských institucí popřát velice šťastný a úspěšný nový rok. Co se týče eh, bodu pořadu jednání, tedy udělení absolutoria evropským institucím. Chtěl bych také jménem svého kolegy Boguslava Sonika všem nesmírně poděkovat za eh, práci, kterou doposud vykonával Evropský účetní dvůr, protože rok 2012, toto účetní období a i kontroly tohoto rozpočtového období byly základem pro eh, vypracování naší zprávy. Co se týče mé úlohy, tak mým úkolem bylo zaměřit se na udělení absolutoria pro Evropský účetní dvůr a Evropský soudní dvůr. Na základě zjištění uplynulých let výroční zpráva za rok 2012 u žádné z těchto obou institucí eh, nenaznačuje, eh, že by vznikly nějaké problémy. Před několika dny jsme obdrželi odpovědi na otázky, které jsme jim eh, rozeslali, i když e, některé odpovědi na tyto otázky dali podnět ke vzniku nových otázek. Chtěl bych teď vnést do diskuze jasnou strukturu. A chtěl bych se vrátit ke třema tématům, ke třema otázkám, kterými bychom se dnes měli zabývat. Týká se to Evropského účetního dvora. Je to eh, otázka ještě nespracovaných právních případů. Je to otázka, do jaké míry je, se vyklá, vynakládají odpovědně rozpočtové prostředky a do jaké míry <clears throat> probíhá efektivně činnost této instituce ve prospěch evropských občanů. Jak může Evropský soudní dvůr sloužit evropským občanům? Evropský soudní dvůr činí rozhodnutí v co nejkratší možné lhůtě. E, víme, že počet případů za uplynulých 20 let stoupal a e, vyřizovaly se e, tyto případy menším tempem. I když víme, že jmenování nových soudců je v radě současnosti blokováno. Chtěli bychom přesto vědět, jaká opatření může Evropský soudní dvůr přijmout, aby se podařilo odstranit tyto nedostatky. To je tedy jedna z hlavních otázek, které jsme položili na adresu Evropského soudního dvora. A potom druhá tematická oblast nebo druhý dotaz se týká výdajů na vícejazyčnost, tedy na tlumočení a překlady. Chtěl bych uvést některé údaje, co se týče Evropského soudního dvora, tak ten má asi 2000 zaměstnanců a 43% těchto zaměstnanců, tedy kolem tisíce pracovníků, bylo zodpovědných za vícejazyčnost, tedy za, za překlady a tlumočení. E, to je obrovský podíl celkového personálu a jsou to také obrovské výdaje. Jaké představy má Evropský soudní dvůr? Jak by bylo možné snížit náklady na vícejazyčnost, aniž by se ohrozila zásada vícejazyčnosti, to je samozřejmé. A potom mám ještě jinou otázku. Úřad OLAF vedl řízení proti jednomu zaměstnanci Evropského soudního dvora. Mohl by nám zástupce Evropského soudního dvora poskytnout další údaje? V jakém stavu se nachází tento postup Olafu nyní, toto řízení? Co se týče Evropského účetního dvora, tak se bych rád položil ty též otázky, tedy ty dvě. Ta první otázka se týká multilingvismu, e, nákladu na překlad. Zástupci obou institucí ESD e a Evropského účetního dvora ukazují, že překlady na soudním dvoře mají náklady 98 eur na stránku a u účetního dvora máme náklady 240 eur na stránku. Takže já skutečně bych rád se zeptal na to, jakým způsobem vzniká tento rozdíl v ceně, eh, v té průměrné ceně překladu za stránku. Měli bychom vědět, čím je tedy ovlivněna nebo na čem závisí ta průměrná cena překladu stránky dokumentu. Možná eh, ten rozdíl vzniká metodikou, výpoč, metodikou výpočtu těch nákladů, ale je to opravdu velký rozdíl. Co se týče OLAFu, tady jsme obdrželi odpověď v tom smyslu, že OLAF nyní, že v rámci OLAFu probíhá jedno řízení proti eh, jednomu konkrétnímu pracovníkovi účetního dvora. Tady by nás zajímalo, v jaké fázi se toto vyšetřování nachází a zda bychom mohli dostat podrobné informace o tomto šetření. Evropský účetní dvůr v roce 2012 registroval či předal, nahlásil Olafu 16 případů, kdy se domníval, že by se mohlo jednat o podvod. Interní postupy účetního dvora vedly tedy k tomu, že došlo k odhalení celkově 16 případů podvodu. Toto se tady nahlásilo Olafu a v devíti případech Olaf skutečně zahájil šetření. Mohli bychom k tomuto dostat podrobnější informace? A rádi bychom nově věděli, k jakým výsledkům se dospělo v rámci těchto devíti šetření. A v neposlední řadě bych rád poznamenal, že mě velmi udivilo, že Evropský účetní dvůr v roce 2012 provedla 24 schůzí. kde by měli být bývali přítomni veškeří členové účetního dvora, ale e, ta přítomnost e, stoprocentní tam byla jen ve velice málo schůzích. A proto se ptám, zda interní pravidla Evropského účetního dvora Eh, obsahují rozhodnutí, která činí členové těchto grémí, tedy těchto schůzí, na kterých se schází členové účetního dvora. A rovněž by mě zajímalo, proč členové účetního dvora se těchto schůzí účastní tak málo. Jak jsem mi říkal, byla tam velice nízké procento schůzí, kde, kterých se zúčastnili skutečně všichni členové. To jsou tedy mé otázky, pane předsedo, a těším se na odpovědi a na další otázky kolegů. Děkuji mnohokrát kolegovi Tamáši Dojčovi. A nyní se ptám, kdo se chce na něco zeptat, kdo se hlásí o slovo, pan Gajer, paní kolegyně Gresle a další kolegové. Takže nyní prosím paní Gresle. Děkuji mnohokrát, je mi líto, že e, jsem, jsem mohla pouze zaskočit, protože e, jsem rovněž čina ve výboru ITRE a tam projednáváme dnes jedno důležité dosie, ale e, ujišťuji vás, že až opět ob, běhnou, bude to sledovat můj spolupracovník a vše si to zapíše. Já bych se chtěla tady obrátit na zástupce Evropského soudního dvora. Eh, E, my jsme se vás již ptali na celou řadu otázek, protože si myslíme, že e, doba e, řízení je velmi dlouhá, že by bylo třeba toto vylepšit. V mé kanceláři jsem vždy měla mm, návštěvníky, kteří si stěžovali na justici v Moldavsku, v Ukrajině, Bulharsku a dalších zemích, ale nyní v poslední době se na mě obraceli zejména právníci z Bruselu a členských zemí, kteří si stěžovali na délku řízení eh, na Evropském soudním dvoře. Proto bych vás prosila o to, abyste se tomuto tématu skutečně věnovali. Chci říci například, že no, v rámci na, soudního odbora v Německu máme 5600 vyřízených případů za rok a personálu tam máme 15% ve srovnání s ESD. Co se týče těch 5600 za rok eh, řízení, tak tam jsou i řízení, která nejsou přijata, ale i těmi se musí někdo nejdříve zabývat. Takže máme stejnou situaci v rámci Spolkového soudního dvora, že je tam celá řada případů, které třeba zpracovat, musí se tím někdo zabývat a rozhodnout, jak se k tomu postaví, zase eh, se to postoupí dá, či odmítne. Eh, a jak říká, máme tady 15% míst eh, v, v srovnání s ESD. ESD má 1900 míst a vyřídili 1400 případů, takže si myslím, že ta efektivnost by se mohla zvýšit. Když se podívám na to, jak často zasedáte, tak tady máme 14 týdnů v roce, kde se nic neděje. Mohli bychom konstatovat, že se nic neděje, protože tam není žádná práce, ale tak tomu není. Vy máte práce hodně, proto se ptám, proč tam máte tolik bílých týdnů eh, ve světle toho, že máte tak velké množství nevyřešených případů. Evropská justice je pro Evropskou unii naprosto zásadně důležitá. Bez fungující justice nemůže Evropská unie fungovat. A proto si myslím, že vy byste měli vzít na vědomí vaši důležitost, abych to takto obezřetně formulovala. Proč tam máte tedy tolik těch bílých týdnů? Druhá otázka, jak vysoká, jak dlouho trvá průměrně případ od toho předložení případu až k rozsudku? A to mm, mm, zajímalo by mě to vlastně v rámci všech tří tribu, soudů, tedy jak soudní dvůr tribunál, tak soud pro veřejnou službu. To by mě skutečně velmi zajímalo. Mnohokrát jste říkali, že v roce 2012 proběhla ta reforma. Mohu tedy předpokládat, že koncem roku 2013 jste, budete schopni se k tomu nějak detailněji vyjádřit. Mě by to zajímalo. Ráda bych také věděla, jak se to bude vyvíjet dál. Ale rozhodně si přeji, abyste skutečně pochopili, že ta dlouhá délka řízení v současné době skutečně již ohrožuje fungování Evropské unie. Nemůžeme říkat lidem, aby šli tedy právní cestou, když potom ta právní cesta potom nefunguje. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Gressle a jako další má slovo Jens Gajer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve Mám otázku ani ne tak až na ty přítomné instituce, spíše to taková výzva nám samotným a souvisí to s tím seznamem otázek, které jsme předložili institucím. V našem výboru máme jeden velice dobrý způsob či maraf, totiž to, že zpravodaj veškeré otázky kolegyň a kolegyní přebírá eh, vlastně do toho vlastního seznamu těch otázek institucím a neověřuje to nějak dále. Když se to tady pročítám, podívám se na ty otázky například výboru regionu či hospodářskému sociálnímu výboru, kde se kolegové ptají na to, eh, kolik peněz bychom mohli ušetřit, kdybychom tyto výbory zrušili, jak dlouho by to trvalo, tak si myslím, že možná bychom neměli vždy dodržovat toto naše pravidlo, že se tedy ty otázky neprověřují. Nebo tam máme tam otázky, které nás vůbec nemohou zajímat v rámci procesu udělování absolutoria. Já se tedy ptám, co mají vůbec takový tazatelé za cíl Eh, pak bychom tam mohli si položit otázku, zda by bylo úplně nejlevnější rozpustit celou Evropskou unii. Každý má právo toto veřejně šířit takovýto názor v médiích, na veřejnosti a tak dále, ale my tady máme za úkol vážné politické procesy a to je udělení absolutoria a Eh, je to, zabýváme se tím, jak se zachází s evropskými penězi. A když někdo má pocit, že v rámci procesu udělení absolutoriach musí vyjádřit to, že je zaujatý vůči Evropě či evropským institucím, tak si myslím, že takovýto poslanec je zde na tomto výboru na špatném místě protože není možné, aby evropské instituce se zabývaly takovými otázkami. A co mají odpovědět na, na takovéto otázky instituce jiného, než že prostě jejich existence je zakotvena ve smlouvách. A proto bych se obrátil na koordinátory a prosil bych, abychom se shodli za to, že na tom, že alespoň ty otázky, které zjevně nesouvisí s procesem udělení absolutoria, abychom takovéto otázky do tého seznamu otázek prostě nezařazovali. A další věc. Týká se to Evropského účetního dvora. V minulosti jsme se tím nezabývali, protože to není úkolem našeho výboru, ale máme formální příslušnost našeho výboru za účetní dvůr a proto jsme se tím někdy individuálně zabývali či pomocí mailu, jsme na to poukazovali, že na účetním dvory máme případy obtěžování, nedostatku respektu vedoucích pracovníků účetního dvora vůči jejich pracovníkům, že tam prostě takovéto případy jsou. a což je tedy věc, která ve mně probouzí nejenom odboráře, ale je to i věc, která samozřejmě musí zajímat každého, kdo se zabývá moderním vedením personálu a každý musí tedy přijít dospět k závěru, že to nezvyšuje efektivitu takovéto instituce a proto se eh, ptám generálního tajemníka, zda mezi tím již zavedli jakési procesy ve své instituci, které se týkají eh, a otázky hlediska těchto otázek, že tedy vedoucí pracovníci nerespektují své podřízené. A další věc, eh, ta se týká personálu účetního dvora rovněž. A rovněž se tedy obracím na generálního tajemníka účetního dvora a týká se to případu umrtí pracovnice účetního dvora v rámci de mise či cesty účetního dvora do Portugalska. Došlo k tomu v souvislosti s sociální aktivitou této pracovnice. Pracovnice učenitého dvora takové věci lidé dělají a takové věci jsou jistě užitečné, proto aby se posílala spolupráce pracovníků takovéhoto instituce. Ale když um, v rámci takovéto společenské aktivity dojde k úmrtí pracovníka, tak já se skutečně ptám, jakým způsobem k tomu došlo a jaké závěry z takovéhoto případu účetní dvůr vyvodí předseda. Přeji si ještě někdo vystoupit? Pokud tomu tak není, tak registruji, že otázky byly položeny různým institucím. Kdo začne? Možná účetní tvůr? Přál by si začít? Já začnu, jo. Dobře, bylo položeno několik otázek naší instituci. Já bych chtěla eh, začít tou otázkou, která se týká nákladů na překlady. Ano, to je opravdu užitečné, budeme se tím zabývat, ale abych vám rychle na to odpověděl. Náklady na eh, jednu stránku a potom režijní náklady zahrnují také nájmy a podobně překladatelé sídlili v budově, kterou jsme si pronajali, tak to možná eh, dá odpověď. Eh, to bylo v tom předchozím období, ale eh, snad nám to dává určitou odpověď. A nyní, co se týče úřadu OLAF. Jeden případ je ještě otevřený, je mi líto, ale eh, my musíme absolutně dodržovat důvěrné informace, nemůžeme se k tomu vyjádřit. Eh, před určitou dobou jsme navštívili Olaf, ale od té doby eh, nemáme žádné informace, co Olaf dělá s tímto případem. Dále případy, které jsme zjistili v rámci auditu a které jsme úřadu OLAF zaslali, Eh, kdy máme podezření na podvod, tak audit zastavíme, obrátíme se na OLAF a OLAF rozhoduje o tom, zda zahají řízení či ne. Eh, bylo to osm případů, když jsme museli Olaf o tom informovat. Olaf otevřel řízení v šesti případech. A my ovšem eh, další věci neznáme. To jsou tedy ty případy podezření na podvod. A nyní, co se týče eh, našich členů a účasti na zasedání účetního dvora. Já bych chtěla říci, jak funguje účetní dvůr, eh, má svá zasedání a potom zasedání komory a eh, členové jsou velice aktivní, protože většina rozhodnutí padne na zasedání rady, e, zasedání komory. A co se týče přítomnosti, e, já se osobně domnívám, že ta účast není špatná, protože e, členov. Rusové se účastní tohoto jednání eh, a eh, míra absencí je docela normální. Dále, co se týče otázky eh, povýšení a podobně, to je opravdu v souladu s postupy, které jsou platné i u jiných institucí. Máme stejná pravidla eh, eh, pro personál, když zjistíme, že eh, ne, někdo nepracuje dostatečně, tak uplatníme příslušné předpisy, co se týče toho úmrtí. To bylo opravdu velice nešťastné. Já jsem se této společenské akce nezúčastnil, ale já jsem byl například například před třemi, letmi, eh, třemi lety v České republice eh, na Kopané a eh, byl to zápas s týmem jiného účetního orgánu. Tento případ je již za zapomenutí, ale v každém případě je to nesmírně eh, <clears throat> eh, smutná událost. Já se domnívám, že jste tedy odpověděl na otázky. V každém případě tu eh, zazněly také otázky na Evropský soudní dvůr. Chtěl bych tedy jeho zástupci dát slovo. Merci, monsieur le président. Uh, eh, děkuji, pane předsedo. Já budu reagovat na otázky, které směřovaly na nás. Především tady je několik otázek na délku trvání řízení a na počet nevyřešených případů. To samozřejmě jsou dvě navzájem propojené otázky. Především chci říci, že všechny informace v tomto smyslu jsou obsaženy v výroční zprávě o naší činnosti, kterou jsme vašemu výboru předali a také je to v výroční zprávě, eh, kterou zpracovává sám Soudní dvůr. Několik informací bych k tomu rád dodal, protože nechci, abyste měli dojem, že eh, délka řízení eh, stále velmi narůstá tak tomu není. Vezměte si otázku předběžného eh, rozhodnutí. To jsou věci, které vycházejí vlastně z národních sporů. Je tady nejdříve eh, vnitrostátní eh, soud, který se zabývá určitou otázkou a obrátí se na ESD ve věci předběžné otázky. Když vezmeme tedy tyto předběžné otázky, Tady lhuta řízení v průměru v roce 2012 je 15,7 desetin měsíce v roce 2011 to bylo 16,4, v roce 2008 17,4, v roce 2007 18 celých a něco. Takže kdybych šel ještě dál a dál v minulosti, jistě by ta lhůta byla delší. Čili ve skutečnosti, jak vidíte, tato lhůta se zkracuje po celou dobu vyřizování předběžných otázek. I v roce 2012 tomu tak bylo. A když vezmu eh, přímé odvolání. V roce 2011 to bylo 20,2 měsíce, v roce 2012 eh, 19,7 měsíců. A tak bych mohl pokračovat dál a uvádět čísla, která by prokazovala, že délka řízení naopak se snižuje, i když v absolutním měřítku stále můžeme říkat, že je to velmi dlouhé. Ovšem musíme brát také v úvahu, a k tomu se ještě za chvíli vrátím, že je tady problém vícejazyčnosti to výrazně eh, prodlužuje řízení, protože je třeba pořizovat překlady a i to znamená určitý počet měsíců, který je věnován překladům. Pravda je, že tady je vážný problém, pokud jde o tribunál. U tribunálu je průměrná délka řízení delší, pravděpodobně příliš dlouhá. A proto jsem před chvílí řekl, ve svém prvním vystoupení, že byla přijata celá řada opatření eh, v rámci celého ESD a v rámci konkrétně tribunálu, kde šlo o snahu zvýšit produktivitu, zkrátit eh, délku řízení a podobně. A jedno zásadní opatření je zvýšení počtu soudců u tribunálu, protože tak můžeme eh, samozřejmě zvýšit kapacitu a jmenování 12 soudců. To je rozhodnutí, které e, dostalo souhlas příslušných výborů Evropského parlamentu. Bohužel, ale toto opatření je nyní zablokováno v radě. My na to hodně spoléháme. Nicméně samozřejmě se věnujeme i dalším opatřením, které ze své strany musíme přijmout a budeme i nadále přijímat, abychom zvýšili produktivitu. Hovořilo se o překladech a tlumočení a jejich e, dopadu 80, 80 pracovníků, e, to je relativně nízký počet, je s tím spojen e, pro tlumočení. Už ze samotného jednacího řádu vyplývá tlumočnický režim. Já tady nebudu podrobně popisovat tlumočnický režim na našich zasedáních, ale znamená to tedy, že tady máme určitý počet tlumočníků. Z tisíce osob, které se věnují vícejazyčnosti, eh, prakticky většina, více než 900, se věnuje překladům. Pouze těch 80 jsou tlumočníci a více než 900 jsou překladatelé. To je z absolutního hlediska velice velký počet. Musím vám vysvětlit, proč to tak je. Eh, veškerá eh, judikatura eh, soudu je překládána do všech jazyků, všech oficiálních jazyků EU. ESD e je pravděpodobně jediný, jediná instituce, která provozuje vícejazyčnost v takto integrálně, takto absolutně. A to proto, že judikáty ESD jsou zdrojem práva. Jsou zdrojem práva stejně tak jako nařízení, směrnice či smlouva protože primární i sekundární právo se překládá do všech jazyků, tak také judikáty ESD eh, e jsou překládáni do všech eh, jazyků. Například eh, maďarský soudce či kterýkoliv jiný soudce či advokát v Británii například musí mít také možnost přečíst si to ve svém jazyce. Veškeré závěry, které jsou zveřejňovány, jsou překládány do všech jazyků a právě tomu se věnuje drtivá většina těchto pracovníků. Naši, jsou to naši právníci, Eh, jazykoví eh, pracovníci. Ti se věnují těmto překladům. Mimochodem, vícejazyčnost eh, právě vede k tomu, že srovnání ESD se srovnáním vnitrostátního soudnictví je srovnání velice zavádějící protože vnitrostátní soudnictví není podrobeno zátěži více jazyčnosti. Ve vnitrostátním soudnictví nejsou překladatelé eh, takovém rozsahu, v takovémto rozsahu. Proto si myslím, že to vůbec není možné srovnávat. Eh, pokud je o OLAF, ano, skutečně je to tak, máme jeden případ. A já musím v tomto směru odpovědět stejně jako náš kolega z účetního dvoru. Nemůžeme říci, jak je na tom šetření OLAFu. Nemohu říci, jak to vypadá se šetřením OLAFu v tomto případě. Tady žádnou informaci poskytnout nemůžu. A pokud jde o náklad na jednu stránku překladu, vy jste sice otázku nesměřovali na nás, ale já se k tomu chci vyjádřit. Když jsme viděli eh, odpovědi na otázky eh, v dotaznicích jiných institucí, i nás překvapilo, jak velice nízký eh, je náklad na stránku překladu oproti jiným institucím. A důvod jsme našli. V našem případě my jsme brali v úvahu pouze přímé náklady, to jest přímé náklady na pracovníky. Kdybychom k tomu přidali nepřímé náklady, a my jsme si to od té doby již spočítali, tak by náklad na stránku představoval 136 eur. Čili tady už se blížíme k těm nákladům jiných institucí. Ale i tady možná to srovnání eh, není úplně jednoznačné, protože různé překladatelské služby nepracují stejným způsobem. A na ESD překladatelský útvar, jak už jsem řekl, je útvar právníků, jazykovědců s trošku specifickými eh, atributy, s trošku jinými pracovními metodami eh, spojenými přímo s fungováním ESD, ale do těchto detailů se pouštět nechci, čili eh, abychom aspoň alespoň trochu mohli srovnávat věci, měli bychom brát v úvahu eh, číslo 136 jako náklad na jednu stránku překladu. Děkuji. Milé kolegyně a milí kolegové, tímto jsme dospěli ke konci naší rozpravy. Hleda, že by nějaká instituce ještě měla pocit, že by se ráda vyjádřila. A k tomu není. Děkuji tedy panu Tamáši Dojčovi spolu zpravodaji a ukončuji rozpravu o tomto bodu na pořadu jednání. Děkuji mnohokrát zásudcům institucí, že se dnes dostavili mezi nás, vyjádřili své stanovisko a zodpověděli na naše dotazy. Děkuji mnohokrát. A dostávám se dalšímu bodu na pořadu jednání. Na úvodu naší schůze na začátku jsme tady hovořili o stanovisku výboru pro rozpočtovou kontrolu k zprávě z vlastní iniciativy výboru EKON. Řekli jsme, že stanovisko zařadíme na pořad jednání. Toto stanovisko vám bylo zasláno dnes ráno. Nyní tedy máme výměnu názoru a lhuta pro pozměňovací návrhy je kdy? Bude to příští týden ve středu. Máte tedy k dispozici ten text. Reflektuje mimo jiné i stanovisko řeckého předsedy účetního dvora, když byl jmenován do Evropského účetního dvora a rozněž tam jsou výsledky mezi parlamentárního setkání s předsedy výboru pro kontrolu rozpočtu z národních států. A ti jsou rovněž dnes mezi námi. Já se ptám, zase někdo z nich přeje vystoupit. Pan kolega Gajer. Děkuji, pane předsedo. Já jsem měl pouze krátce možnost se seznámit s návrhem stanoviska tvého stanoviska, milí Michaeli. Ještě nemohu k tomu říci nic zásadního, pouze jednu věc. Body 1 až 5 odráží osobní názor poslance Tojdera k této celé věci. Ale nejsou tam žádné body, které by se týkaly výboru z hlediska jeho úkolů. E, a navíc tedy říkám, že k bodu 1 až 5 mám jiný postoj. Již protože si nemyslím, že by členské státy e, byly, nesli vinu na tom, že se jejich dluhová situace vyvinula tak, jak se vyvinula. Já si myslím, že to bylo spíše vinou deregulovaného finančního a bankovního sektoru a pokud ne přímo vinou, tak v tom se hrál zásadní úlohu. Takže já pravděpodobně za svou frakci požádám vypuštění bodů 1 až 5. Tobě jako poslanci, ty máš samozřejmě právo mít takovýto názor a máš samozřejmě právo na to požádat o takovéto body, aby tam byly, ale já potom v tomto případě navrhuji, aby si to udělal přímo jakožto poslanec Toirer. My jakožto sociální demokraté nemáme pouze formální výhrady. Já tedy říkám, z formálního hlediska chci, aby to bylo vypuštěno, ale i z obsahového hlediska musím říct, že s tím mám velký problém. Tímto bych, tímto tématem by si spíš měl zabývat výbor Ekon, protože to spadá do jeho oblasti, takže to je moje možný můj první impulzivní názor. Děkuji, samozřejmě je důležité, abychom si prohovořili tuto otázku a zmínili se o tom, jak to vidí výbor. Paní kolegyně Gressle, já si myslím, že parlament by se k trojce vůbec neměl vyjadřovat, protože trojka prostě pracuje pro věci, eh, jako například ten základní deštník, které prostě byly vyjednány mezi jednotlivými stranami. Takže Evropský parlament vlastně tímto způsobem i utečí na nezávislost Evropské centrální banky. Celá zpráva se užívá pouze pro volební účely, účely volebního kampaně, to všichni dobře víme, takže i celé naše stanovisko je z tohoto pohledu naprosto zbytečné. Pokud tedy parlament ovšem se rozhodl, že tedy zprávu k tomu přeloží, tak jsme se nakonec rozhodli, že z tohoto důvodu raději to stanovisko chceme. Já se ptám, proč ty krizové země vzory krizi nejsou schopni absorbovat ty fondy. Ty fondy, ty prostředky absorbují pouze velmi nedostatečně a my jsme jim navýšili, navýšili v míru kofinancování na 95%, ale bez tohoto opatření by byla ta míra absorpce velmi problematická, stejně jako dříve. Takže já mám potíž s tou strukturální slabostí. Já se ptám, proč eh, komise do pustila po tak dlouhou dobu, že ty země chátraly. Řecko je členem EU 30 let a Řecko je schátralé. Mrzí mě to, ale musím to takto říci. Takže celá zpráva o trojice je mimo naši kompetenci naprosto, jakožto v parlamentu. A musím říct si, že ty věci, které tam jsou napsány, eh, jak je to naformulované, například ten Evropský měnový fond, já nevím, Přece nemůžeme tady pomocí tří řádek se vyjádřit k tomu, že chceme Evropský měnový fond či ne. Tohle není soutěž krásy, podle hesla e, jsem pro či proti, tak toto nefunguje. Takže celá zpráva není vůbec seriózní, bohužel jako mnohé, mnohé z těch věcí, které vyprodukuje parlament. Myslím si, že to vysílá silný signál krizovým zemím v tom smyslu, že se již nemusí snažit, to je pro mě také velký problém. Ten politický problém, který se zatím skrývá, takže já pouze varuji před tím, abychom v těch krizových zemích eh, vlastně zaváděli, že do nich vnášeli ještě větší chaos. Celá ta věc je vysoce problematická, my samozřejmě uznáváme to, tu práci, kterou odvedly krizové země, ale nemůžeme eh, eh, tady prostě jenom jedné straně dávat vinu za finanční krizi, pokud bychom se tomu vědomili skutečně vážně, pouze mezi námi tady o tom takto hovořili, tak bohužel dospějeme k tomu, dospějeme k tomu, že první odstavec je naprosto správný, bohužel, tak to je. Ale já se ptám, co vlastně chceme tady dělat. Chceme tady dělat stanovisko, kde se budeme vlastně soustředit na slabosti té zprávy, anebo tady provozujeme již volební kampaň, já nevím. Takže pokud bychom se skutečně omezili pouze na příslušnost našeho výboru, tak by to stanovisko muselo vypadat úplně jinak. Děkuji. Děkuji. Náš výbor má trošku problém s tím, nebo to, jak je vnímán v parlamentu, má problém tedy s tím, že se tady snažíme jaksi zpravovat něco horkou jehlou, co někdo jiný zničil. Trojka, jistě to je politická debata, to je jasná věc, řecké předsednictví k tomu má jasný postoj. Trojka je, byla podmínkou těch, kteří poskytli úvěry, a to jsou členské země. Členské země nikdo k tomu nenutil. Toto je tedy právní názor těch zemí, které byly eh, ochotny dát záruky pomocí mechanismu stability a prostě eh, to s trojkou bylo se propojeno, takže ta otázka, zda parlament k tomu může mít názor či ne. Parlament je samozřejmě svobodně zvolené grémium a může mít názor, zcela svobodně na vše, na co si přeje. My jsme si tady přáli slyšení o Řecku, byla to frakce liberálů a demokratů. Toto slyšení díky zásahu předsedy parlamentu bylo odloženo. E, my jsme to nesli velice nelibě zde na výboru, protože jsme řekli, že se chceme zabývat tou pracovní skupinou, protože komise sehrála jistou roli v Řecku a v dalších krizových zemích. Jde tedy o to, co vlastně děláme a zda v těchto zemích správně využíváme peněžní prostředky Evropské unie. Přiznávám, to bych rád předeslal, že toto stanovisko nyní vzniklo eh, pod časovým tlakem. Jak jsem o tom již hovořil, jak jsem byl podpořen pracovníky sekretariátu, protože před Vánocemi jsme neměli e, od Ekonu k dispozici definitivní časový harmonogram. Milý kolego Gajere, ale chtěl bych podotknout, že zejména v bodu 1 a rovněž v bodě 5 expressis verbis máme quint té meziparlamentní konference, o které jsem hovořila, a také toho slyšení těch, kteří se uchází o členství účetního dvora. To bylo velmi zajímavé. Já jsem vedla celou tu meziparlamentní konferenci, to byla velice zajímavá diskuze právě o ta otázce, zda mechanismy národních parlamentů rozpočtové kontroly jsou dostatečné pro to, aby zabránili takovéto krizi státních dluhů. A já si myslím, že je dobré, že jsme o tom hovořili na výboru. Když řekneme, že země jako, ří, země jako Řecko, které má obrovské celkové zadlužení v, v poměru k HDP, tak přeci nemůžeme říct, že to vina není té země. Evropská Unie přece tyto dluhy nezapříčinila, ani jiné státy ty dluhy nezapříčinily, bylo to suverénní rozhodnutí řeckého parlamentu se takto zadlužit. Oni by bývali také mohli říci, ne, my si to nemůžeme dovolit, nezadlužíme se. A pak pomocí odpovídající rozpočtové politiky by mohli bývali tu dluhovou krizi, té krizi zabránit. Pak zde máme další otázku. A to je otázka té perspektivy. Ta je skutečně zajímavá. Pokud se chceme v budoucnosti vyhnout takovýmto krizím, tak prostě téma rozpočtové kontroly je v této věci tématem ústředním. A je to tedy naše téma. A tady je zajímavé, že v té celé diskuzi v Evropském parlamentu v rámci Evropského semestru to celé bylo přiřazováno někam jinam. Měli jsme tam ty takzvané spending committees, ty se účastní kontroly rozpočtu, Ti, kteří říkají, že je třeba mít konjunkturní programy a programy pro zaměstnanost, to jsou ti, kteří chtějí vydávat peníze. Ti do toho zapojení jsou. Proč do toho není zapojena rozpočtová kontrola? Tedy ti, kteří říkali, je nutné ty peníze takto utratit, není je možné utratit lépe. Proč ti ne, se neúčastní evropského semestru? A proč eh, my, jakožto výbor pro rozpočtovou kontrolu, se tomu nevěnujeme. Vždyť my jsme měli expertízu v Evropském parlamentu, která se týká rozpočtové kontroly. Když jsme, to jsme my. My jsme proto nejvhodnější, my jsme ti, to nejvhodnější grémium pro to, aby se hovořilo o rozpočtové kontrole. Pokud se nám to podaří takto prosadit, tak dáme důležitou šanci novému funkčnímu období Evropského parlamentu. To, jak to potom konkrétně naformulujeme, to je samozřejmě otevřená věc, tady je možnost překládat pozměňovací návrhy. Já jsem tady chtěl předložit návrh proto, abychom mohli diskutovat, abychom tedy měli možnost dospět k nějakému konkrétnímu stanovisku a to včas, včas, aby to mohl zpracovat výbor Ekon. Takto jsme se na tom dohodli a zcela otevřeně přiznávám, že tento návrh textu jsem formuloval tak, aby umožnil diskuze, Søren. Jo tak, uh, altså jeg havde, jeg havde egentlig ikke tænkt... Děkuji mnohokrát. Já jsem původně vůbec eh, se nechtěl vměšovat do této diskuze. Ale myslím, že to, co tady bylo řečeno, to není úplně správné. Můžeme Eh, mít určité prohlášení eh, a vycházet přitom eh, z situace Řecka, ale správnější by bylo mít prohlášení, které by vycházelo ze všech těch krizových zemí, je ze zemí, jako je také Irsko nebo Španělsko. To, že respektují takové země všechny, všechna pravidla EU a přitom mají tak obrovské deficity. No je to tím, že museli zachraňovat banky. Vlastně byly donuceny ze strany EU, aby zachránili ty banky. Například konkrétně v případě Irska. EU se obávala, že by se tato krize, bankovní krize rozšířila z Irska i do zbytku EU. Takže obecně za to to není úplně korektní. Eh, vypracovat zprávu o Řecku a vycházet ze situace Řecka. To není úplně správné, eh, protože je tomu jinak v situaci Španělska nebo Irska. Eh, čili otázka spíše zní, jaká je kontrola bank a nikoli jaká je kontrola rozpočtu. Děkuji, jako další Jirko z Kakis. Já dávám tak to nemůže zůstat. To je pravda, že, jak to řekl i Podlo, tomu dávám za pravdu, že v případě Jiriska eh, je to postihlo jako přírodní katastrofa. Oni nemohli eh, jednat jinak, ale jsem proti tomu, co se týče Řecka. To je jejich eh, vina, kdo si uvědomí, jak byli řešeny případy braní úvěru v bankách za třetí na třetí dům, na třetí automobil. Byl to tlak, který způsobila politika nízkých úroků Evropské centrální banky. Eh, tak eh, to bylo dáno tím, že kapitál v těchto zemích přinášel zisk. Byl to tedy tlak na jich, který se velice dotkl Řecka. Navzdory tomu, co se v Řecku stalo, to my nechceme nikterak spochybňovat, ale když se zabýváme kontrolou rozpočtu, tak se domnívám, že bychom k tomu měli přistupovat koherentně. Není přece možné, abychom rozpočty a jejich přebytky členských států ponechali naprosto naprosto stranou. Proč to říkám? V odpovědi spolkové vlády Německa na eh, dotaz poslance Posta z července 2013, co není tak dávno, a ještě před volbami do spolkového sněmu byla vydána tato odpověď. Spolkový ministr financí Wolfgang Schäuble řekl, že spolková vláda nebo eh, Spolková republika eh, dosáhla úspor netozisků v důsledku nízkých úroků v Německu a vysokých úrokových měr ve Španělsku a dalších zemích. A bylo to 114 miliard eur. 114 miliard eur, to je vysoká částka eh, 653 eh, milionů je ta částka, která eh, představuje záchranu, ale eh, Wolfgang Schäuble řekl, že to bylo 114 miliard. Je to zisk čistě pro Německo. Vznikl by tento zisk, kdyby nedošlo ke krizi v eurozóně toto negativní posuzování trhů ve Španělsku, Portugalsku a podobně, kdyby k tomu nedošlo, tyto zisky v eh, eh, uvozovkách eh, jsou evropské zisky, nejenom německé. A co je složité v souvislosti bodem jedna, je to, že to vůbec nezohledňujeme. Já jsem rád, vidím tu kolegu Obajera, že e, nový minister zahraničí Steinmeier jede do Aten a bude e, řešit, jak tento super zisk v některých zemích se nerozdělí, ale zapracuje do úvah, jak můžeme v budoucnu stabilizovat euro. A proto budou předloženy pozdělací návrhy, milý pane předsedo abychom posílili celkovou odpovědnost a tedy ten zisk, přínos, který z toho eh, někteří mají, abychom to řešili v prvé řadě a také eh, jak je tu řečeno, technical body. Eh, trojka zcela vědomě nejednala technicky a technokraticky, ale v mnoha případech, abych to řekl, takto sledovala ideologickou politiku. Ještě dnes při pokračování nesprávné politiky. Stojí první eh, memorandum pro trojky bylo například nesprávné, eh, bylo to na základě nesprávných parametrů a tak se pokračuje, protože je taková ideologická vůle a tím se musíme zabývat. Musíme vypustit výraz technical body, ale jsem rád, že uznáváme, že eh, demokratická legitimizace byla nejenom slabá, ale nulová. Já si vzpomínám, myslím, že v tomto sále jsme měli měli jedno jediné slyšení na téma trojka. E, parlamentu se e, nepodařilo včas založit e, výbor, který by měl přeskoumat trojku. A přesně tento týden od Ras a francouzský kolega za socialisty mají odcestovat do Aten, ale byla zrušena tato cesta. Ekon vytvořil pod výbor, zvláštní výbor, který se má zabývat trojkou, ale to je příliš pozdě. Výsledek máme mít eh, eh, v dubnu, takže vidíme, že demokratická legitimizace je nulová, ale blahopřeji vám k požadavku 11. Potřebujeme Evropský měnový fond. To je opravdu vizionářský eh, přístup, eh, to je ten základ, na který bychom se měli zaměřit. Blahopřeji. Ano, děkuji. Eh, blahopřání slyšem, slyšíme a přijímáme rádi, i když nemám dneska narozeniny, ne legrace stranou. Já jsem rád, že se to podařilo rozpoutat skvělou politickou diskuzi na tomto základě. Jen si tady vyvoláváš politickou debatu, která od tvé odpovědi mé na mou otázku se věcně zabývá něčím, což je v kompetenci výboru Ekon. To byla má formální námitka. Z obsahové hlediska Seren řekl vše, co já bych tomu býval chtěl říci. Vidím to úplně stejně jako on. Jorg Jorgos, já tě vítám ve frakci sociálních demokratů. Má frakce by měla potěšení kdyby se zařadil k nám. Myslím, že v této otázce tady máme vysoký politický soulad, ale otázka tím, že se zabýváme trojkou, ano, je to velice politická otázka, jistě ano. Jde skutečně o to, k čemu vůbec se může vyjadřovat Evropský parlament. My jsme politické grémium a Inge to sice může tady označit jako všeobecný vlastně politické potýkání se a politický boj, ale na druhou stranu my tady máme výbor, který eh, je za to odpovědný a v rámci toho se můžeme tímto zabývat a můžeme se tím zabývat také na plénu. Každý k tomu může přispět svým dílem. My tady máme tedy tvůj návrh, Michaeli, tady máme tedy k dispozici něco, s čím se můžeme zabývat, ale pokud se tím budeme zabývat, tak uděláme přesně to, co jsme kritizovali, když to dělají jiné výbory, totiž to, že tady vedeme politickou debatu o něčem, eh, co má ve své odborné kompetenci prostě jiný výbor tohoto parlamentu. Můžeme to takto učinit, každý poslanec to může mít své politické mínění, za to jsme placeni, ale měli bychom tyto věci projednávat na těch výborech, které jsou za to odborně příslušné. Takže se musíme podívat na to, co je vlastně takové to úvodní, co jsou ty politické návrhy našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Politicky se tím rád budu zabývat, ale zůstávám u svého názoru, že mnohé části toho textu se vůbec netýkají činnosti našeho výboru a proto požádáme o vypuštění těch bodů, kterých se to týká. Ty body, o kterých si hovořil ty, Michaeli, které se týkají té konference, kde jsme byli hostitele, tam to vypadá již jinak. Ale pak bych skutečně řekl, my jsme zorganizovali tuto konferenci a bereme na vědomí, že toto bylo výsledkem této konference. To by byl jiný přístup, prosím. Já tady zůstávám u té formální argumentace. To také jasně ukazuje, proč o tom vůbec hovoříme. A zde eh, bych eh, eh, tě poprosil, aby si tedy to nějak přeformuloval a uvidíme, jak to dopadne. Možná nakonec to podpoříme. Děkuji, Jan Mulder. Já si myslím, že je to tak složité, takže jsem doposud mlčel a naslouchal jsem argumentům. Když se podíváte na bod číslo jedna, hlavním problémem ekonomické a měnové unie bylo to, že to nebyl stejný postup. Museli se s tím eh, poradit jednotlivé členské státy a to byl ten problém. S tím bychom měli začít. V současnosti parlamenty a delegace hovoří o vytvoření bankovní unie a to je stejný problém, eh, jaký bude ten rozhodovací proces. A to je, myslím, podstata problému, na kterou bychom se měli zaměřit. A co se týče dalších bodů, bude velice obtížné nalézt nějaké usnesení, které odpovídá eh, ustáleným eh, postupům. Evropská centrální banka je nezávislá, eh, do toho se nemůže parlament měšovat. Já jsem na pochybách. Nevím, co by měla být správná formulace, ale co s tím chceme učinit? Můžeme to nějak změnit? Jaká je tedy současná situace? Já velice děkuji, Jane, za všechny tyto otázky. Nejprve bych vás chtěl všechny vyzvat, abyste předkládali pozňovací návrhy, protože se domnívám, že diskuze ukazuje, že sdílíme společná stanoviska a v některých z eh, stanoviscích se lišíme. A protože jsme na přípravu měli velice krátkou dobu, přiznávám, že některé formulace eh, jistě eh, zadají podnět k diskuzi, to je mi jasné, ale jaký je náš záměr? Jsem naprosto eh, přesvědčen o tom, že bychom do postoje parlamentu měli zapracovat pohled z hlediska kontroly rozpočtu, když se budeme zabývat jenom absorpcí evropských fondů, anebo budeme diskutovat o změně e, předpisů pro fond soudržnosti pro země postižené krizí, uvědomujeme si, že rozpočtová krize v členských státech EU má dopad na evropský rozpočet. Samozřejmě, pokud míra kofinancování z 20% sníží na 5%, bude to mít rozpočtový dopad na evropské fondy a Eh, dopady na příjemce. Potom je to přece téma pro kontrolu rozpočtu. Bude to eh, mít také eh, dopad na Evropský sociální fond. A měli jsme slyšení o tom, kdo provádí audit SM, je to podrobeno veřejné kontrole, takže to má aspekty rozpočtové kontroly. Většina eh, parlamentu chce, abychom zůstali stranou. Eh, kdy, nevím, zda je tu nějaký standardní mechanismus, nevěděl jsem, zda to mám zapracovat eh, či ne protože veřejné rozpočty jsou odpovědné za krizi v některých eh, zemích právě proto, že tu není standardní mechanismus. Jak tedy můžeme eh, v budoucnu eh, zabránit tomu, aby to mělo dopad na rozpočet tím, že vytvoříme <clears throat> standardní mechanismus členských států, kdy soukromí finančníci to budou muset respektovat. A z tohoto pohledu mohu odůvodnit všechny ty body, které jsou obsaženy ve stanovisku, ale musíme o nich samozřejmě vést diskuzi. Chtěl bych zorganizovat setkání stínových zpravodajů, možná ve Štrasburku, pokud si to budete přát, nebo pokud mi budete předkládat formulace pozměňovací návrhu, tak eh, to zohledím, tak jak to eh, říká Žienci, že to bude na interparlamentárním jednání, abych bychom tedy doložili, že je to e, otázka odpovědnosti e, meziparlamentní. Mohu tedy takto uzavřít diskuzi, pokud už e, nikdo nechce vystoupit. Zdá se, že ne. Lhů tak předkládání pozměňovacích návrhů je ve středu 15. ledna. Já vám velice děkuji the point of this approval of the mm. uh, to the joint uh, yep. statement okay. from the three institutions mm-hmm. that we put yep. in coordinators at the last okay. moment yesterday. Um, ich uh, schließe damit. Tímto uzavírám schůzi výboru pro rozpočtovou kontrolu. A v rámci schůze koordinátorů budeme mít jeden krátký bod a pak se bude konat uh, to naše sklenka, ke které, jsem vás, ke které vás srdečně vítám. A my se tedy nejdříve setkáme s koordinátory. Prosím tedy koordinátory, aby počkali zde v sále, aby